Good, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní opět eh, zahájí zasedání našeho výboru. A než se dostaneme k bodu eh, pořadu jednání 14, eh, bych chtěl využít příležitosti. Má to také trochu co dočinění s tím bodem číslo 14. Ten, kdo velice intenzivně doprovází jednání TTIP, nás opouští. To je Marty Kalaus, který je tady již šest let v sekretariátu. Velice intenzivně pracuje, eh, pracoval, eh, doprovázel také četná témata, eh, také vyjednával v Lisabonské, Lisabonskou smlouvu a právě byl členem týmu TTIP a CETA. Máty teď eh, nás opustí, myslím, 15. března. A teď, jak bych to řekl, přejde na protistranu, nechci zrovna říci, ale eh, přejde eh, ke generálnímu tajemníkovi Evropské komise. A samozřejmě můžeme mu popřát vše nejlepší a samozřejmě také to, aby komise eh, díky jeho eh, spoluúčinnosti bude také nakloněna parlamentu. Všechno dobré přejeme a ať se vám daří. Dobrá, tak eh, dostáváme se k bodu 14 a to je TTIP. Eh, podle naší živé diskuze o pracovním dokumentu, který jsem vypracoval, jsem do toho zahrnul také vaše podnětné komentáře a pokusil jsem se eh, předložit návrh usnesení, eh, která by mohla být schválena většinou zde ve výboru. Co se týče eh, časového prostoru, který jsem měl pro tento úkol, eh, tak eh, ten byl takový, že máme nový Evropský parlament, máme polovinu nových evropských poslanců, máme novou Evropskou komisi a myslím si, že z evropské strany je to už důvodem pro to, abychom se ujistili, jak budeme zacházet s jednáními ohledně TTIPu eh, jelikož eh, v četných eh, zemích Evropské unie probíhají velice kritické diskuze ohledně TTIPu, typu. Jsou různé zvěsti, obavy. A samozřejmě my, jakožto volení zástupci a zástupkyně občanů Unie, musíme na tyto otázky odpovídat. Eh, čili z hlediska času je to správně eh, nasměrováno. A mm, nyní, jaká je dynamika eh, postupu? Již rok a půl vedeme různá jednání a jsem rád, že vidím také Ignáce Biseo, který tato jednání s Evropskou komisí, za Evropskou komisi vedl. A musíme konstatovat, že i když se již konalo osm kol jednání, tak zatím nedošlo k žádným závažným ujednáním. To souvisí na jedné straně s tím, že partneři na druhé straně Atlantiku ještě eh, nevyužili eh, celou úroveň těch ambicí, které mají, tak jako jsme to učinili my. Proto i na základě toho eh, vznikala tato diskuze a hluboce se o tomto tématu diskutuje v parlamentu. Eh, tento a příští týden eh, Kongres a Senát Spojených států předloží pověření, takže vláda bude mít také příležitost a možnost uzavřít eh, dohodu. Dnes a zítra se bude hovořit s poslanci kongresu eh, v tom smyslu, aby eh, mohla typ být schválena v květnu v kongresu. Takže je zde určitá paralelita mezi tím, jak jedná o pozicích americký kongres a Evropský parlament. A e, kolegyně, kolegové, to je právě to správné. Po roce a půl jednání a rozhovorů vyjednavačů je nyní čas, aby parlamenty na obou stranách Atlantiku e, také e, přednesly svou legitimní pozici a dali jasné signály k tomu, co dosavadní jednání přinesla kde vidíme obzvláště pokrok a kde bychom ho chtěli vidět. Z tohoto důvodu musíme eh, zpracovat rezoluci a vzhledem k té široké diskuzi eh, jsem záměrně eh, navrhl, že to nebude pouze usnesení Eh, na základě INTA, ale na základě článku 108 odstavce 4 jednacího řádu. Takže eh, četné výbory budou do toho zapojeny. A to vyznačuje parlament eh, v tom smyslu, že nemáme pouze jeden výbor, který dostává takovýto úkol, ale máme spektrum veškerých názorů které zohledňujeme. Eh, to znamená, ze 14 výborů eh, budeme mít eh, stanovisko. Myslím, že to ještě také nebylo. Stanovisko, které předá společně 14 výborů pro rezoluci INTA. Plán vypadá tak, že se dnes podíváme ještě jednou na návrh tohoto usnesení a budeme na tom společně dále pracovat, eh, tak aby v květnu mohlo být eh, schváleno na plenárním zasedání a bude to paralelně také, eh, jak jsem řekl, s úvahami Kongresu Spojených států. V mém návrhu jsem v podstatě uvedl pět bloků Záměrně jsem upustil od toho, abych ještě jednou podrobně rozepisoval, co je to TTIP. Myslím, že o tom jsme již velice intenzivně diskutovali. A samozřejmě v roce 2003 jsme měli takové všeobecné usnesení eh, přijaté ohledně TTIP. A proto bych mě chtěl ještě jednou stručně zdůraznit, proč vyjednáváme se Spojenými státy eh, v globalizované ekonomice a proč bychom to měli opět zahájit. Proto, abychom měli férová pravidla pro globální hospodářský systém. Eh, konkurence by, hospodářská soutěž by měla fungovat na základě kvality a efektivnosti a ne na základě sociálního dumpingu. Čili férová pravidla pro globalizaci. A když se na to podíváme, tak eh, USA a EU eh, zhruba generují 50 globálního HDP, tak je to určitě důležité pro to, abychom vytýčili standardy pro globální ekonomiku. A za druhé, když se podíváme na globální řetězce eh, vytvoření hodnot, eh, tak oproti dřívějším představám je to změna s tím, že eh, státy speciálně něco produkovaly. Máme globální výrobní řetězce, které také globálně jsou aktivní a pro zaměstnance a zaměstnankyně Eh, v Evropě by to mělo fungovat. Po tomto obecném eh, úvodu eh, bych jsem se zmínil o třech blocích jednání. Zejména co se týče toho prvního bloku, a to je otázka přístupu trhu. Máme velice mnoho ofenzivních přístupu a záměru a je jasné, že v určitých oblastech stále ještě jsou trhy chráněné eh, v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, ale také v oblasti keramického průmyslu. A myslím si, že je důležité zde ofenzivně se nad tím zamyslet. Mm-hmm. Také v oblasti eh, veřejného nákupu eh, ve Spojených státech tak eh, to popisuje americký zákon. Zde je důležité také otevřít trh pro evropské služby a produkty. Myslím si, že zde postupujeme velice ofenzivně společným směrem a myslím si, že v různých diskuzích jsme hovořili o těch nejdůležitějších problémech. Druhý blok, takový ten druhý eh, košíček vyjednávání, je již dost obtížnější. Eh, otázka podívat se eh, na netarifní poměry. Eh, myslím si, že tady máme eh, třístupňový eh, systém a jak s tím zacházet. Buď vypracovat společné standardy, které budou navzájem uznávány, anebo si pouze vzájemně poskytovat informace, pro informaci si předat seznamy protože nemůžeme tak rychle dosáhnout společného standardu v nejrůznějších oblastech našeho každodenního života. Právě proto, že máme různé přístupy na obou stranách Atlantiku. Takže eh, si dovedu představit pouze velice málo společných standardů. Eh, jako příklad uvedu to, že eh, brzdový systém ABS u automobilu, ale to už je zachází příliš daleko. V různých oblastech jde o vzájemné uznávání standardů a certifikací a myslím si, že to také dává smysl. Když se podíváme na evropské Eh, certifikační systémy CE. Eh, jsou to například zástrčky eh, no, na elektřinu v Evropě a ve Spojených státech, tak to má zejména také význam pro malé drobné podniky. A takové příklady můžeme uvádět z celé řady dalších sektorů. Jde o to, abychom zabránili dvojí certifikaci. Realitou je stále ještě to, že právě malé a střední podniky, které jsou certifikovány v Evropě, například v oblasti eh, lékařských produktů, eh, lékařské techniky, tak eh, ještě jednou američtí certifikátoři musí znovu certifikovat a e, vlastně ty zkoušky jsou stejné. A nebo když se zamyslíme nad e, výrobou just in time, tak e, malé, u malých a středních podniků je to rozhodující. Zda nějaký polotovar mlež nebo předvýrobek je 5-6 týdnů někde u celního úřadu a nebo na hranicích a čeká na odbavení. Takže musíme mít jasná pravidla, Eh, která v Evropě budou stabilizovat zaměstnanost. Existují ovšem také oblasti, a to myslím, eh, ty roka půl eh, jednání ukázaly, kde nedosáhneme schody, protože jsou ty systémy tak odlišné. Pomysleme například na legislativu chemie směrnici RIČ jsme dosáhli velice dobré Eh, legislativy máme celkem sedm chemikálií, kde jsme eh, opravdu zjistil, zjišťovali, zjišťujeme, jaké nebezpečí to představuje pro lidi a životní prostředí. A tohle to všechno eh, se na druhé straně Atlantiku neobjevuje. Takže tady nemůžeme dosáhnout vzájemného uznání. Můžeme se pouze vzájemně informovat, jakým způsobem budeme hodnotit rizika. A nebo například v oblasti potravin, výroby potravin, eh, například co se týče geneticky eh, modifikovaných potravin. Eh, zde máme také jasnou legislativu, ta se výrazně odlišuje od legislativy ve Spojených státech. A vůbec tady nebude téměř asi možné dosáhnout vzájemného uznání. Zde musíme konstatovat, že evropské standardy nesmí být ale spochybňovány. Co se týče služeb, tak dnes dopoledne jsme měli slyšení ještě ohledně TISA a tady se mi zdá i jako dřív, že to dává smysl, abychom eh, bez jakýchkoliv pohyb, eh, pochyb eh, zjistili, kde je možn, vyloučeno absolutně přiblížení se, například v oblasti veřejných služeb a tak, ale vypracovat seznamy, pozitivní seznamy Měli bychom získat eh, jistotu bezpečnost eh, právě eh, to, abychom mohli zaručit jistotu v oblasti veřejných zakázek. A ta třetí oblast, vážené kolegyně, kolegové, je nejspornější. A myslím si, že o tom se vyplatí diskutovat, aby komise přesně věděla, co chceme na základě zkušeností Eh, z vyjednávání a co očekáváme od dobré dohody. Zde očekáváme, že se intenzivně eh, budeme eh, také ofenzivně zabývat geografickým označením. Chceme tuto ochranu prosadit i ve Spojených státech, aby bylo jasné, že agrární, zemědělské produkty z Evropy budou chráněny také ve Spojených státech aby regionální eh, producenti byli posíleni ve své regionální výrobě. Chceme mít eh, průvodní pravidla, kde chceme samozřejmě zajistit, aby existovaly a aby se našly možnosti kooperace, eh, které jsou zaměřené na společný cíl pro další rozvoj standardů. Ale v žádném případě Eh, by to nemělo ehm, spochybňovat naše demokratické procesy rozhodování. A eh, ten eh, záměr regulatorní spolupráce, to, co předložila komise, Evropská komise, to mě zatím v žádném případě neuspokojuje. To znamená, že pro mě je úplně jasné, že u regulatorní spolupráce Eh, nebudeme involvovat eh, dekodery, ale eh, chceme mít samozřejmě také veřejné zástupce za stolem, u stolu, ať už se jedná té pracovní skupiny 29 v Ženevě, aby to bylo všechno jasné. Také v této oblasti se jedná o to rozhodnutí o přijetí takových standardů. A to musíme udělat právě tady a ne někde jinde. Otázka ochrany investic, eh, ta eh, opravdu zajímá všechny. A zde zaznamenáváme významný eh, rozvoj naší pozice. Myslím si, že chráníme investory, jestliže správně také plní své úkoly. Eh, do toho spadá také dodržování eh, pravidel OECD, eh, co se týče sociální zodpovědnosti. A investice nesmí být zneužívány diskrimin- pro diskriminaci. Někdo je na, nebo investoři nemají být v lepším nebo horším světle a nad tím e, myslím si, že zahraniční investoři musí být rovni e, při zohledňování investic. A e, proto legislativní opatření na obou stranách Atlantiku je třeba patřičným způsobem provádět. Pravidla, která mě zejména kterými se zejména zabývají, kterými se zejména zabývám, to jsou otázky obchodních dohod. Musíme etablovat férové standardy. To znamená eh, konkurenci prostřednictvím eh, kvality a efektivity a ne na základě sociálního dumpingu. A k tomu patří také kapitola trvalé udržitelnosti, tam, kde můžeme také eh, dohodnout ekologické standardy. Myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak se evropské firmy chovají v jiných zemích, jak se evropské eh, firmy chovají ve Spojených státech. Sociální partnerství bychom od těch firm neměli očekávat pouze tady v Evropě, ale také ve Spojených státech. I tam by to mělo být naprosto běžné. Poslední blok se týká transparentnosti a další spolupráce. Jsem pevně přesvědčen o tom, že pokud chceme dosáhnout dobrého výsledku, tak to bude možné pouze tehdy, pokud eh, budeme postupovat s co možná největší transparentností, jak pro poslance, tak pro veřejnost a pokud tedy naše diskuze bude co možná nejširší. Tolik tedy moje příspěvky a eh, jsem velmi zvědavý, jaké budou vaše komentáře. Děkuji. A Nejprve tedy má slovo pan Kaspary, prosím. Vážený pane předsedo, paní Rovolt je tento týden bohužel nemocná, proto mě požádala, abych ji omluvil. Rád bych výslovně poděkoval panu zpravodaji za dobrý návrh zprávy. Podle našeho názoru je hlavní eh, výpověď hned na začátku, v první větě. Jde o to, abychom tedy eh, podporovali udržitelný růst, eh, udržitelná pracovní místa pro evropské zaměstnance, aby to mělo výhody pro evropské spotřebitele, abychom zvyšovali globální soutěž, eh, konkurenceschopnost EU a tak dále. Obsah dohody je důležitější než rychlost kterou postupují jednání. Já si myslím, že v této větě stojí to, čeho by chtěla dosáhnout většina parlamentu. My TTIP chceme, nechceme tuto dohodu ovšem za každou cenu. Chceme to vypracovat naprosto čistě, tak abychom mohli využít šancí, které máme před sebou. Abychom je mohli využít ve zájmu našich občanů. Tak abychom tedy ta intenzivní a dlouhá jednání dovedly do úspěšného konce. Já si myslím, že vaše zpráva je velmi vyvedená, Velmi, do, velmi se mi líbí styl zprávy, to znamená, že jste e, neudělal chybu v tom smyslu, že byste tady formuloval nějaké podmínky, ale představil jste Evropské komisi, která vyjednávání vede naše představy. V květnu roku 2013 jsme e, tak učinili také e, zprávu Weber. Já si myslím, že nám tedy byly podobné věci představeny, je to tedy základ konsenzu. Pokud jde o ty věci, které jste představil, ty regulační záležitosti, tak je pravda, že na tom bychom tedy měli dále pracovat. Pokud jde o transparentnost, tak tam bychom také měli pokročit dál. Myslím si, že od té doby, co je e, ve funkci nová komise, především paní komisařka Malmström, e, postupujeme dobře. Já bych byl velmi rád, kdybychom se, eh, pokud jde o transparentnost, eh, drželi pravidel i my jako Evropský parlament, protože eh, v minulosti tedy docházelo k, případům, které by se neměly opakovat. Celkem za to mohu říci, že se tedy těším na zajímavou diskuzi, těšíme se také na podněty z dalších výborů parlamentu, které se k tomu mohou vyjádřit a představit svoje přání. Já si myslím, že právě TTIP představuje velký velkou šanci, že zahraniční obchodní politika vystoupí ze svého stínu. V minulosti jsme měli mnoho obchodních dohod a my jako Evropský parlament jsme tedy dokázali, že v minulých letech jsme si bez veřejného zájmu byli vědomi toho, jak velkou odpovědnost máme na svých bedrech. Pokud se podíváme na dohodu s Koreou, s Kolumbií, s Perou, tak, vš- s Peru, tak všechny tyto dohody ukazují, že ty obavy, které eh, obyvatelé v Evropě mají, to znamená ty základní služby a všechny další témata, všechna další témata, že jsme si toho jako Evropský parlament vědomi. Myslím si, že eh, jsme je dobře řešili i v minulých dohodách a proto se tedy těšíme na dobrou spolupráci na této dohodě a Doufám, že se nám v posledku podaří dosáhnout takové dohody TTIP, eh, kterou si všichni představujeme. Děkujeme velmi srdečně panu zpravodaji. Děkuji. A nyní pan Kendall, prosím. Thank you, Mr. Chairman. I'm, I'm... Děkuji, pane předsedo. Já zde vystupuji za Emu McClarkin, která je, obávám se, také nemocná. Dnes stojíme na důležité křižovatce pro tento parlament s jednáním o TTIP. A je důležité mít na paměti, že pořád ještě je to poměrně brzké stádium jednání Zatím ještě nemáme vůbec žádný společný text. A načetnout si červené linie, když ještě nevíme, co je na stole, tak to je trošičku předčasné. Mohlo by to být i kontraproduktivní. Já děkuji zpravodaji za jeho práci. Myslím, že k tomu zaujal rozumný přístup. My nesouhlasíme s celou řadou aspektů, já se k tomu vrátím. Ale dal jste si pozor, abyste nic nevyškrtnul explicitně a toho si vážíme. Je to důležitý signál pro americké partnery, zejména když jsme v jednání, kde nemůžeme vznášet požadavky na druhou stranu, než všichni z naší strany budeme znát všechny možné možnosti. V těch eh, úvodních ustanoveních se hovoří o zájmu evropských občanů, že je třeba vzít to v potaz. To jsou slova, která jsou možná pravdivá, ale téměř ve všech členských státech je většina občanů, kteří podporují obchodní dohodu mezi USA a EU. A průzkumy ukazují, že v mém členském státě, ve Velké Británii, přes dvě třetiny, to znamená 65 obyvatelstva, podporuje TTIP. V Litvě je to dokonce 79 Jenom dvě, dva členské státy v Evropě nemají takovouto většinu. Takže nejde o to, že by občané Evropské unie nechtěli tuto obchodní dohodu. Je důležitý obsah více než rychlost a potřebujeme jednotný postup. Doufáme, že se vrátíme k jednacímu stolu ještě jednou. Komplexní dohoda je jediná možnost. Když budeme trhat nízko položené ovoce, bude to znamenat, že nemáme dostatek ambicí. Má to i dopad na globální standardy a zde je příležitost. Jak mnozí lidé říkali, pokud EU a USA spolu neuzavřou dohodu, co to znamená o možných budoucích dohodách s takovými mocnostmi, jako je Indie nebo Čína tam eh, ta jednání by mohla být mnohem tvrdší. typ eh, by měl být eh, jednodušší ve srovnání s tímto. Přístup založený na pozitivním seznamu pro služby není podle našeho názoru dostatečně ambiciozní. My bychom dali přednost negativnímu seznamu, anebo alespoň podporujeme smíšený seznam, aby některá odvětví nemuseli procházet tím procesem, kdy budou usilovat o to, aby se služby dostaly na pozitivní seznam. Umožnil by tento smíšený přístup vyplnit ty mezery a jiné citlivé sektory by tím dostaly potřebnou ochranu. Veřejné služby jsou vyloučeny z této dohody a je dobré, že je to tam velmi jasně potvrzeno. Vyjednavači říkají, že je zde toto jasné vyloučení, jak se tomu říká curve out. Veřejné služby jsou vyloučeny. Naši vedoucí vyjednavači říkali, že jsou otevřeni této myšlence a my si myslíme, že by bylo dobré, kdyby tento argument byl jednou provždy dořešen. Potom probíhá debata o ISDS. My si myslíme, že je důležité že zpravodaj tady explicitně nevyloučil ten mechanismus, zdůrazňuje důležitost investorů, aby se s nimi zacházelo nediskriminujícím způsobem. Má pocit, že ISDS není potřebné kvůli rozvinutému systému právní podpory v Evropě a v USA. My jako frakce s tím úplně tak nesouhlasíme, ale obě dvě strany mohou pouzbudit ten právní systém domácí soudy zatím ještě nejsou eh, nuceny vymáhat eh, nediskriminující zacházení s investory v rámci mezinárodních dohod, jako je TTIP. Pak je zde také mechanismus stát vůči státu, ovšem tento mechanismus eh, tam hrozí tím, že by ty případy byly politické a je tam velmi malá příležitost pro to, velmi malý prostor pro to, aby se při této arbitráži postupovalo nezdiskriminujícím způsobem. Stát si může také myslet, že když tento případ přednese, takže to způsobí diplomatické komplikace, které převýší ty možné ekonomické výhody. Takže může to být taková spouštěcí takový spouštěcí mechanismus v mezinárodních vztazích, eh, pokud jde o závazky státu v rámci mezinárodních smluv. ISDS samozřejmě existuje už eh, desetiletí, není to nic nového, je to od 70. let, není to nějaký vynálezný typ a velké americké společnosti tímto způsobem museli vyplácet eh, kompenzace pokud jde o současné využívání systému ISD ze strany EU a evropských firm, tak eh, evropské členské státy a jejich firmy by měly být také chráněny před eh, diskriminací za použití arbitráže ISDS. Takže nikdo tady neříká, že ISDS bylo vždycky perfektní, to ne. Musíme řešit celou řadu problémů, jako nedostatek transparentnosti a zahrnutí mechanismu, který by umožnil ta zlepšení, o kterých hovoříme, a potom budeme ISDS posuzovat eh, podle jeho výhod. Kdybychom to teď smetli ze stolu, tak by to byla velká chyba i v očích Američanů. Těšíme se v následujících týdnech a měsících na diskuze s kolegy. Děkuji, Marike. Děkuji. Pane předsedo a pane zpravodaj v tomto případě dvě různé funkce. Myslím si, že fakta že dnes probíhá deset různých zasedání o TTIP. V tomto parlamentu jasně svědčí o tom, jak je to živá debata. Já jsem ráda, že toto usnesení dává příležitost zaměřit se na určité specifické oblasti v konkrétních výborech a říci, jak si stojíme v těchto důležitých jednáních. Já jsem se dívala na ten váš návrh a mám k tomu spoustu pozitivních poznámek ale myslím si, že to začíná trošičku opatrně. Myslím si, že teď je na čase vyjádřit naše ambice, dosáhnout dobré dohody TTIP. Někteří říkají, že teď už je čas rozhodnout, to to ne. To je jen taková součást skládačky, kdy se zamýšlíme nad svými přáními a ambicemi. A jak říkali další kolegové, jednání vlastně teprve začala my chceme a potřebujeme vidět eh, hmatatelnější výsledky, abychom si udělali lepší představu o tom, kam to směřuje. Bohužel vidím, že americká strana je velmi zaměřena na svou dohodu s azijskými zeměmi a to odstraňuje politické vedení, odebírá politické vedení v tomto směru. Já myslím, že bychom měli na toto usnesení nehlížet jako na krok vůči dobré dohodě TTIP. Cílem by mělo mít eh, vytvořit komplexní investiční obchodní partnerství a tak je to obsaženo v mandátu, který byl jednomyslně udělen Evropské komisi všemi členskými státy. Od té doby, co tedy byl udělen tento mandát a co začala jednání, tak jsme vedli různé debaty s občany, prostřednictvím platform, které jsme zde vytvořili, prostřednictvím panelů, událostí a diskuzí které organizují nevládní organizace a reflexní skupiny. Hovořili jsme se stovkami a tisícovkami lidí, kteří zastupují malé a střední podniky, nevládní organizace, podniky, zájmové skupiny a také vlády. Takže je také zajímavé podívat se na to, čeho jsme dosáhli. Je velmi dobré, že Evropská komise se zavázala, že bude bojovat za větší transparentnost. To bylo jasné přání tohoto parlamentu a vidíme, že to vede ke zlepšením. Jsem také ráda, že váš návrh eh, odráží ten závazek dosáhnout multilaterálního systému. Často se Zdá totiž, že by na to TTIP mohl zapomenout, na tu důležitost mnohostranných dohod. Připomínáte také, že je nutné, abychom zde zachovávali tolik ceněnou kulturní rozmanitost v Evropě a také veřejné služby. Takže zde můžeme rozptýlit eh, veškeré obavy. Také říká to, že je důležitá míra dobrých standardů, vysoká míra dobrých standardů. Komise také v tomto smyslu přijala závazky. Trochu mě tady chybí globální složka, mezinárodní kontext, v jehož rámci všechny tyto diskuse probíhají, protože v Evropě si můžeme myslet, že máme nejvyšší standardy a to samozřejmě si mnozí lidé myslí, že kuřata, která používají klorin, mohou být mnohem méně zdravá než kuřata, která jsou krmeny antibiotiky. Ale když se podíváte na to, jak vypadá svět, a když se podíváte na naše kvalitu života tady v Evropě a ve Spojených státech, tak a podle celé řady indexů příležitostí blahobytu, přístupu ke vzdělávání veřejným službám, když se podíváte na ekologické standardy, tak eh, na celosvětové úrovni máme vysoké standardy a v tomto smyslu je to důležité, musíme pracovat společně, kde to bude možné, abychom využili naše dovednosti, které už relativně klesají, protože naše populace je relativně starší než v jiných eh, částech světa, kde je mnohem mladší populace, která roste. A naše populace neroste buď vůbec, anebo ne tak rychle. Takže si myslím, že je to skutečně naléhavé a toto usnesení by mělo zdůraznit, že je důležité, abychom pracovali na dosažení vysokých globálních eh, norem v mezinárodním obchodě. Potom se zde hovoří o očekávání malých a středních podniků, je tam celá kapitola, to je velmi důležité, protože malé a střední podniky jsou páteři našeho hospodářství a často musí čelit různým zbytečným překážkám, když se snaží pracovat na druhé straně Atlantiku. Takže je důležité říci, že chceme, aby ta kapitola o malých a středních podnicích byla ambiciozní, nejenže tam bude, a chceme usnadnit vývoz především pro podniky střední velikosti kterých je v Evropě celá řada a které právě vytváří pracovní místa. Je důležité vyjasnit, místo tohoto parlamentu musí pracovat dále i v rámci regulační spolupráce. Vím, že se diskusuje, diskutuje o tom, že by se to mohlo změnit, ale nemám pocit, že by někteří z našich kolegů chtěli snižovat naši důležitost. Naopak eh, všichni jsou ochotni přezít na sebe svou zodpovědnost eh, a fungovat jako aktér v tom, aby se zajistila tato rovnováha. Velmi důležité jako výsledek lepší regulatorní spolupráce bude to, abychom zabránili obchodování v rámci podniku. To je věc, která by se měla rozhodně zdůraznit, eh, protože obchodování nebo převážení tam a zpět ingrediencí nebo celých produktů jenom kvůli tomu, že musí být testovány, to je ztráta peněz a je to špatné pro životní prostředí. Pokud jde o veřejné zakázky a přístup na trh, tak hovoříte o rovnováze. To je podle mě mírné vyjádření našich ambicí. My chceme lepší přístup na trh především v oblasti dopravy nemá žádný smysl to, že americký trh je tak blízko a je protekcionistický. Takže my chceme vytvořit velké příležitosti pro malé i větší střední podniky, aby pracovali v oblasti vnitrostátní dopravy, dopravy vodní i dopravy letecké. Potom Máme také celní unie s Tureckem, jaký to má dopad a to tež platí pro Mexiko. A ještě před koncem mám jednu otázku. Jedná se o hodně debatované téma ISDS. Vy říkáte, že není nutné zahrnout ISDS do TTIP. Já mám otázky ohledně návrhu toho, zda by řečení sporu mezi dvěma státy nebylo lepší. Myslím si, že je toho moc na vlády žádat po nich, eh, aby převzali nějaký spor za malý a střední podnik. Eh, kdo řekne, že jim to zajistí rovné zacházení, že to něco vůbec vyřeší? Měli bychom skutečně dovolit, aby to záviselo na vůli nějaké konkrétní vlády, aby řešila toto téma na takové úrovni. Nevím, jak by to bylo efektivní. Teprve včera jsme viděli návrhy z vaší politické frakce, které se týkají toho, že by vznikl permanentní soud pro arbitráž. To je dobré, to je téma, o kterém jsme diskutovali jako o dlouhodobém řešení, ale mě by zajímalo, co vlastně navrhujete. Je to návrh, který nám teď chcete předložit eh, s tím, že víme, že to bude dlouho trvat a bude to vyžadovat diplomatická jednání a také spoustu peněz, než se takový vývoj prosadí. A já bych se také ráda zeptala, na jaké nebo na základě jaké smlouvy by tento soud rozhodoval, nebo jaké dohody chcete, aby byly zahrnuty v TTIP, aby tento takzvaný soud mohl dohlížet na to, zda pravidla jsou dodržována nebo ne. Je důležité, abychom v této diskusi měli co nejaktuálnější informace. Chci připomenout také, že je důležité, abychom měli dobrou dohodu TTIP a že jsme ambiciozní, ale čas by nikdy neměl být důležitější než obsah a myslím si, že toto usnesení je důležitou příležitostí pro všechny, aby zde byl slyšet jejich hlas. Děkuji, nyní Helmut. Danke, Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. A Děkuji vám se především za předložení této zprávy. Neobvyklým způsobem prezentuje nejrůznější aspekty, o nichž tady již rok a půl v tomto parlamentu diskutujeme. Je to komplexita, je to kontroverzita a samozřejmě není to možná také dostatečně jasné, eh, jak, jakým způsobem chápat různé aspekty této dohody. V našem parlamentu jsme si přece vzali eh, pokusit se zaujmout takovou pozici, která jasně ukazuje, kde stojí Evropský parlament ohledně eh, vůči komisi a také eh, vůči Spojeným státům, abychom zde měli tu různou pozici. Po těch sedmi, osmi kolech vyjednávání jsme se lámali hlavu nad tím, Eh, v čem spočívá ten nový začátek, protože mandát pro vyjednávání je beze změn. Čili jakým eh, způsobem můžeme vnést nového ducha do stávajícího mandátu? Eh, jsou zde oprávněné obavy, různé otázky a také kritika z občanské společnosti, čili od spotřebitelů, od mm, zúčastněných stran a tak dále a jejich komentáře je třeba zohledňovat. U toho druhého bodu, mm, e, myslím si, má Maratě v tom smyslu pravdu, e, když říká, e, že postrádá v té zprávě trochu globální aspekt. Hillary Clinton v roce 2012 po předložení zprávy vysoké skupině Eh, hovořila o takzvaném hospodářském natu, které je třeba vytvořit. Eh, tento pojem relativně rychle zmizel z veřejné diskurze. Eh, ovšem globální aspekt zůstává, nakolik na základě regulatorní spolupráce novými standardy stanovíme nová kritéria, nové principy pro další celosvětový obchod, naše hodnoty, naše dobrá hospodářská e, situace, kterou právě Maratě také popsala, je založena na e, dlouhodobé e, výhodě naší civilizace, eh, našeho způsobu hospodaření eh, a našeho eh, způsobu života vůči ostatním. A nyní globální ekonomika, tam je mnoho nejrůznějších účastníků. Jakým způsobem máme získat nebo dosáhnout té rovnosti, že všichni lidé na naší planetě musí stejným způsobem eh, se postarat o svou každodenní existenci. A to je spojeno s tím tyto, eh, TTIP. Myslím si, že na toto bychom se měli eh, více zaměřit a proto také vyvstává ohledně typu tolik otázek. Je to zaplať pámu také na základě tlaku Evropského parlamentu, na základě tlaku veřejnosti Eh, změnila komise eh, svou strategii. Máme více transparentnosti, víme, o čem všem se má nyní vyjednávat a ehm, občané, když chtějí, tak se mohou na to v internetu podívat. Eh, ovšem přesto tady zůstává něco, co od samého začátku vyjednávání bylo. Je to skutečně to, co z toho nakonec vznikne, a nebo Eh, to nebude všechno v neprospě, eh, pouze ve prospěch eh, velkých podniků a podnikatelských skupin. A potom ta červená linie. Evropský parlament se domluvil na, jednu červen, na jedné červené linii, to byl ten sektor kultury. Tento sektor ovšem vypadl, ale víme také, že Eh, máme různé údaje, různá data, máme různé zacházení s kulturou na obou stranách eh, kultury a audiovizuální sektor z toho úplně vypadl. Eh, takže Myslím si, že u veškerého upřesnění případné pozice Evropského parlamentu musíme znovu se podívat ještě za fasádu těch slov, eh, která se objevují eh, také eh, vzhledem k veřejné diskuzi a mm, mělo by to doprovázet tu pozici Evropského parlamentu. U veřejných statků zde s tebou, Bernde, úplně souhlasím, když říkáš, že by v podstatě eh, to nemělo být eh, předmětem jednání, ale je tam uvedeno, že přiměřené výjimky pro citlivé oblasti služeb z toho musí být výjimuty, eh, které poskytují místním, lokálním, regionálním úřadům dostatečný prostor pro případné výjimky nebo změny. Čili to, co chceme jako Evropský parlament, je to, že potřebujeme jednoznačné výpovědi. A myslím si, že všichni, eh, všechny frakce se musíme dopracovat k tomu, že právě zde eh, vytýčíme správné měřítko, protože jinak to povede opět eh, k nejistotě a také budoucí hospodářská spolupráce se Spojenými státy Eh, bude ohrožena vytvoření transatlantického trhu. A teď jsem u toho transatlantického trhu. Já věřím komisi, já věřím Spojeným státům, když každodenně nám tady říkají, že si nemusíme dělat žádné starosti, že, se, že nedojde k eh, snížení významu aký komunitér. Ne, ale když takhle vyjednáváme sem a tem, tak jde o vlastně E, to omezení stávajícího trhu a proto jsme u regulatorní, regulatorní spolupráce vyzváni k tomu, abychom se na to přesně podívali. A teď na závěr nechci se o tom příliš dlouho šířit. Chci si toto. Budeme pracovat na tomto usnesení své e, pozměňovací návrhy. Předložíme a to v zájmu všech občanů, e, v zájmu udržení všech standardů z oblasti eh, sociálního mm, a všech ostatních eh, částí. Vše by mělo odpovídat také mezinárodním dohodám. A pak uvidíme, eh, jakou pozici zaujme na závěr Evropský parlament. Děkuji. Děkuji. Janik má nyní slovo. Milé kolegyně a kolegové, máme problém, že pro tuto rozpravu jsme vymezili jednu hodinu času a e, stínový zpravodaj ten e, odešel a vlastně ve čtyři hodiny budeme mít e, společné slyšení ohledně TTIPu. A proto máme teď pouze 8 minut času, takže Janik, prosím. No, Drahý Bernte, nikdy není problém, když já začnu mluvit. Možná jsou problémy potom, ale nikdy ne, než začnu. K tomuto usnesení. Je zde spousta věcí, které jsou velmi dobré, jsou dobře napsané, zejména ohledně toho ujasnění o veřejných službách, že je opravdu nutné uvést, jasně uvést, co je pokryto tou výjimkou veřejných služeb. Myslím si, že můžeme ten text ještě posílit, ale hovoří se zde jasně o vůli vyloučit veřejné služby a to je dobře. K té myšlence pozitivních a negativních seznamů dnes vidíme veškerá ta rizika spojená s negativním seznamem, když už je to postup, který se snaží uzavřít celý mechanismus aby si členské státy mohly zachovat eh, určité služby, kde nechtějí příliš eh, vysokou liberalizaci, ale když vidíme, že se přichází nebo tedy přechází ke smíšenému seznamu, je tam velká část negativního seznamu a komise se není snaží tlačit na členské státy, aby omezili své rezervy a své služby, které chtějí vyloučit z liberalizace, tak velmi jasně vidíme, co se skrývá za tím rezervním a negativním seznamem? TTIP eh, je partnerství z USA, které nám umožní globalizaci zase nasměrovat správným směrem, tak aby přinesla štěstí a blahobyt všem. Ale týká se to také klimatu? Ne, je to tam jasně napsáno zásadní otázka je dostat se k břidličnému plynu. Pomáhá to životnímu prostředí? Vůbec ne. Chceme, aby se mezinárodní, tvorby, eh, mezinárodní normy eh, Mezinárodní organizace práce staly eh, hlavní normou? Ne, to vůbec ne. A je to také boj proti daňovým rájům? Vůbec ne, to tady nemáme, takže zde není takováto takováto perspektiva, která by umožnila USA a Evropu dostat do takového rámce norem, které by nám umožnily vymanit se z krize a být co nejambicioznější. Pokud je o transparentnost, tak eh, tam jsou nedostatky, chybí tam eh, odkaz na Evropskou ombudsmanku, to je velmi důležitá instituce, hodně hovoří o přístupu k dokumentům a my potřebujeme pozměňovací návrh. Chceme, aby zde byl odkaz na Evropskou ombudsmanku a chceme také říci, že podle nás je zde pořád ještě překážka pro transparentní demokratickou práci, analýzy, studie a zlepšování a kritiky jednání. Regulační spolupráce, legislativní spolupráce. Já jsem si vyslechl všechny ty výhrady, ale budeme mít eh, legislativní akty, uvidíme, co se ve federálních státech dostane do regionu. V každém případě tam bude třeba posoudit, zda tyto akty mají dopad na obchod přes Atlantik a, a potom bude na fóru pro transatlantickou spolupráci, aby ten právní akt buď schválilo, anebo aby vyzvalo k jeho změně. To je poměrná, poměrně velká změna v našem systému rozhodov, rozhodování, protože zde bude hlavní prisma obchodu, které bude posuzovat eh, naši legislativu, ať už se bude týkat eh, zdravotnictví, životního prostředí, duševního vlastnictví, vzdělávání a tak dále. Takže je to věc, kterou bychom rozhodně měli posílit. Zemědělství. Budeme mít stanovisko výboru Agri, ale podle mě otázka přístupu na trh a zrušení tarifních kvot to je velmi důležité téma a zemědělskou otázku nemůžeme vyřešit pouze nebo omezit pouze na otázku zdravotních norem nebo bezpečnosti potravin, i když je to důležité. KSDS, tento parlament bude muset rozhodnout. Já doufám, že nebudeme mít špatný kompromis o ISDS. Je zde principiálně otázka. Akceptujeme právní systém, nadnárodní právní systém soukromé povahy, který bude stát nad národními právními systémy a nad evropským právním systémem? To je otázka principu, protože já slyším, že pokud se to trošičku zlepší, tak by to mohlo lépe fungovat, mohlo by to být přijatelné. Ne, je zde otázka principu ohledně toho právního systému. A dobře vidíme, že jsou zde v parlamentu dvě stanoviska, že se to bude řešit hlasováním. Já si přeju, aby se toto usnesení nestalo usnesením, kde se říká, není to skvělé, mohlo by to fungovat lépe, ale v podstatě půjde jenom o to, že se zachová stávající systém, zachová se ISDS. Takže ti, kteří jsou proti tomuto principu, tak by se toho měli držet. Ne nadnárodnímu právnímu systému soukromé povahy. Takže, abych to shodnul, tomto usnesení některé věci jsou velmi pozitivní, některé nezacházejí příliš daleko, ale je důležité, aby se parlament vyslovil nahlas a jednoznačně, protože veřejné mínění se k tomu staví velmi jednoznačně. Odborové organizace, organizace spotřebitelů, některé organizace zaměstnavatelů se velmi silně vyslovují k tomuto transatlantickému jednání, takže v parlamentu nemůžeme přijmout špatný kompromis. Danke und zum Schluss Děkuji a na závěr, na závěr ještě paní Begin. Děkuji, pane zpravodaj, vážení kolegové. Já jsem si přečetla se zájmem ten návrh pana předsedy a musím mu poděkovat s překvapením za tento text se kterým v celé řadě bodů souhlasím. Především pokud jde o ISDS, já si také myslím, že to v TTIP není potřebné. Podle mě tedy není potřebný ani TTIP, ale ISDS je poslední věc, kterou potřebujeme v této chvíli a já jsem ráda, že jste zaujal tak odvážné stanovisko. Souhlasím s vámi také v tom, že multilateralismus je upřednostňované řešení, když se hovoří o obchodních dohodách a plně jsem pro vyloučení kultury, zdravotnictví a vzdělávání z TTIP. Dohoda tohoto formátu se rozhodně nesmí dotknout těchto služeb, musí být založeno na pozitivním seznamu na rozdíl od CETA. Jsem také spokojená s tím, že jste se zmínil o otázce hodnocení dopadu, nicméně cítím povinnost upřesnit, že hodnocení TTIP, které provádí komise, hovoří o celé řadě možností prorůst, tak nezávislá hodnocení hovoří o riziku ztráty pracovních míst a o poklesu, závratném pokresu obchodu uvnitř společenství. Pokud jde o malé a střední podniky, které budou nejvíce dotčeny těmito možnostmi, myslím, že zde všichni přeceňujeme výhody, které jim TTIP přinese, protože mnohé malé a střední podniky přijdou o podíly na trhu ve prospěch amerických podniků. Pane Lange, ve své zprávě zdůrazňujete význam kapitoly o malých a středních podnicích. My bychom chtěli, aby se to neomezovalo pouze na výměnu nejlepší praktiky a na takováto hezká slova. Ti, kteří říkají, že TTIP eh, bude velmi přínosný pro malé a střední podniky, tak těm bych chtěla říci, že se budeme muset předně dohodnout na tom, co to vlastně je malé a střední podniky. Někdy se jedná o podniky, které mají 200 zaměstnanců a mají miliony, milionové obraty, ale pak jsou zde mnohem menší podniky. Takže kdo už obchoduje v USA, tak ten bude určitě zvýhodněn. Já připomínám, aby se otevřel trh, tak nestačí jen vůle. Potřebujete investice, potřebujete věci, které ne, získáte ze dne na den, takže musíme je motivovat malé a střední podniky a nejen kapitolou o nejlepších postupech. Pokud jde o regulační otázky, tak eh, rozhodně musíme zabránit tomu, aby se nediskutovalo, aby se nespochybňovaly touto smlouvou evropské zákony. Proto bych chtěla, aby ta vaše, to vaše usnesení se více zaměřovalo na zapojení občanské společnosti a občanů do debaty o regulační spolupráci, aby se zaměřovalo také na ochranu spotřebitelů. A není možné uzavřít žádnou dohodu, která by mohla ohrozit i jen třeba teoreticky naše standardy v oblasti zdrav, zdraví a sociální standardy. Občané málo znají ty TTIP, musíme hodně vysvětlovat a já ve své mimo parlamentní činnosti se o to snažím, ale myslím si, že tyto informace by se měly zaměřovat i na nevýhody, i na rizika. A pokud tedy ty typ znáte, myslím si, že by se mu lidé chtěli vyhnout. Takže je to eh, dobrá zpráva, eh, jsou tam určité body, které by se měly zlepšit a já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Klik. Milé kolegyně, milí kolegové, teď eh, už jsme tu hodinu popracovali a odpracovali, už nemáme čas a bylo by to také neférové kolegům nevyhovět, takže navrhuji, abychom pokračovali na příštím zasedání. Máme teď 12 přihlášek o slovo. 18. března, to je ještě před vypršením lhůty, a o tom budeme moci o tom dále diskutovat. Omlouvám se, pane předsedo, je to jen procedurální otázka. Já se beru slovo jen na minutku, protože není to poprvé, co se toto stává v našem výboru, že u tak důležitých témat, které se týkají všech poslanců, dostanou slovo jenom koordinátoři. Takže já samozřejmě si velmi vážím koordinátorů politických frakcí, kteří nám vždycky říkají velmi zajímavé věci a já je samozřejmě velmi podporuji. Ale žádná evropská smlouva neříká, že by si pouze koordinátoři měli brát slovo tak důležitých témat. Já vám to připomínám, pane předsedo, protože to se nestalo poprvé. Organizujte naši práci takovým způsobem, aby všichni poslanci mohli dostat slovo. Platí zde úplná rovnost práv mezi europoslanci. Já vám za to předem děkuji. Jenom pro vysvětlení. Jenom pro vysvětlení. To nebyli koordinátoři, to byli stínoví zpravodajové. A e, jakožto stínový zpravodaj má e, ten dotyčný více času. E, ale na příštím zasedání budeme mít alespoň ještě další hodinu pro všechny poslance, abychom mohli o tom dále společně diskutovat. A je to ještě včas před lhůtou předložení pozměňovacích návrhů, eh, která je stanovena na 26. března. Bohužel musím přerušit, ale jak jsem řekl, musím k tomu slyšení na ITRE a předávám slovo kolegovi. Milí kolegové, milí členové výboru, milí hosté, milí kolegové, byl bych rád, kdyby všichni ti, kdo už tu nemají co dělat, odešli Eh, protože jinak nebudeme moci věnovat pozornost dalšímu jednání. Děkuji a nyní tedy bod číslo 15 našeho dnešního programu. Eh, týká se to tedy poruš, eh, pozastavení preferencí ve vztahu k Bosně a Hercegovině. Uh, everybody agrees. Pokud všichni souhlasíte, můžeme zvážit zprávu Bettiny. Je to zpráva týkající se návrhu komise o mimořádných obchodních opatřeních pro země západního Balkánu. Hlavním cílem Eh, tohoto návrhu je prodloužení systému preferencí do roku 2020. Komise kromě toho navrhuje, aby se po reference pro Bosnu a Hercegovinu k prvnímu eh, první roku 2016 protože eh, tato země nedostála svým závazkům podle stabilizační a asociační dohody s EU v důsledku vstupu Chorvatska platnost. Rád bych přivítal mezi námi velvyslance Bosny a Hercegoviny u EU. Je to pan Igor Davidovič, jeho excelence Igor Davidovič, který e, přijal naše pozvání. Než začneme e, diskutovat o návrhu zprávy pana Bettýnyho, tak předám slovo panu Davidovičovi. Prosím, máte slovo, vaše excelence. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji a vítám poslance Evropského parlamentu a členy tohoto výboru. Dovolte mi, abych na počátku ještě jednou zdůrazňovil, že Bosna a Hercegovina je e, ochotná přijmout e, protokol podle asociační a stabilizační dohody. To je nepochybné. Mandát Delegace Bosny Hercegoviny pro vyjednávání tedy představuje společnou pozici státních orgánů eh, od listopadu 2012 do července roku 2013 se Bosna a Hercegovina eh, účastnila tří vyjednávacích eh, kol jednání. Bohužel se nepodařilo dosáhnout dohody. V důsledku toho Evropská komise vyžadovala, aby se tedy řešily spory v souladu s článkem 49 dočasné dohody. K, dohody došlo, eh, k dohodě došlo koncem roku 2013, ale bohužel to nemělo žádný výsledek. Bosna a Hercegovina Eh, od počátku prokazovala svoji ochotu podnikat všechno to, co je potřeba k technické adaptaci a přizpůsobení se eh, dohodě o stabilizaci a přidružení. Nicméně během toho e, vyjednávacího procesu se e, změnily zásady dohody. Takovýto e, přístup představuje zásadní změnu systému vztahu mezi Bosnou a Hercegovinou a EU a je to, není to v žádném případě možno považovat za pouze technickou změnu. Pokud tedy eh, půjde o víc než technickou změnu, neodpovídá to původně podepsané dohodě. Eh, dohoda, kterou jsme podepsali se 27 členskými státy, neobsahuje ustanovení o tom, že by tedy v případě rozšíření eh, mělo dojít k takovéto situaci. Bosná Hercegovina od počátku podporovala režim volného obchodu a otevřela svoje trhy pro produkty evropského původu. Eh, máme tu 250 celních položek, eh, eh, týká se to ryb, mléčných výrobků a dalších produktů. Představuje to méně než 3 všech celních linek, které jsou předmětem dohody. Eh, musíme si uvědomit, že právě tyto výrobky jsou pro další rozvoj eh, hospodářství Bosny a Hercegoviny důležité. Proto tedy vyžadujeme eh, změnu u těchto položek. Musíme si uvědomit, že v hospodářství Bosny a Hercegoviny i takováto drobná změna může mít velké do, dopady. E, otevření se trhu 28 členských stá, států by ohrozilo živobytí Eh, obyvatel Bosny a Hercegoviny. Další liberalizaci trhu, která by se týkala i těchto výrobků, by neodpovídala duchu asociační do, a stabilizační dohody, protože by nepřispívala ke stabilizaci našeho hospodářství. Nicméně Bosna a Hercegovina eh, chce i nadále liberalizovat obchod a jsme i nadále ochotni provádět technickou adaptaci v souladu s asociační a stabilizační dohodou. Bosna a Hercegovina proto tedy navrhuje nárůst kvot u ryb, vína a cukru. A e, také úpravu vývozu z Bosny do Hercegoviny do Chorvatska a naopak. E, komise nám zatím nepodala žádné, žádný názor k e, tomuto návrhu. Evropská komise navzdory skutečnosti, že probíhá systém řešení sporů, eh, Evropská komise tedy v červnu eh, loňského roku předložila návrh, který, kterým pozastavila od 1. první příštího roku platnost eh, preferencí. Musím říci, že toto rozhodnutí způsobilo negativní reakci v celé zemi mm, právě proto, že v té době naše zemědělství čelilo povodním. Na druhé straně by takováto eh, iniciativy komise, iniciativa komise snížila eh, náš naší obchodní bilanci. Musíme si uvědomit, že situace Bosny a Hercegoviny je specifická ve srovnání s jinými zeměmi. Eh, například eh, mezi eh, Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou žádné preference neplatily tohoto pohledu je velmi důležité, aby obě strany i nadále vyjednávaly, aby pokračovaly ve vyjednáváních a aby se snažili eh, nalézt co možná nejlepší řešení, které bude ku prospěchu všech. Eh, apelujeme E, na vás a doufáme, že poslanci Evropského parlamentu pochopí současnou situaci a vyzvou komisi, aby pokračovala v procesu vyjednávání, tak abychom našli řešení, které bude e, e, přijatelné pro nás. A pokud říkám my, tak myslím Chorvatsko, Bosnu, Hercegovinu a Evropskou unii. Já si myslím, že to by bylo významné především ve světle nedávné iniciativy EU, která se soustředí na socioekonomické reformy, chce posílit hospodářství Bosny a Hercegoviny. Jak pravděpodobně víte, parlament Bosny a Hercegoviny včera přijal novou iniciativu Celá země eh, se tedy chce posouvat dál na cestě směrem do EU. Pan předseda parlamentu eh, Schulz a pan komisař Hahn toto rozhodnutí vítají. Já jsem se včerejšího zasedání eh, parlamentu v Bosně a Hercegovině zúčastnil. Paní Mogherini eh, tam přivítala náš nový přístup, což představuje hospodářskou obnovu Bosny a Hercegoviny, co, by, co by nový program a to by mělo tedy naši cestu směrem do EU urychlit. Na závěr bych rád řekl, že si musíme uvědomit, že Bosna a Hercegovina nemůže dát sázku zájmy svého hospodářství, proto je velmi důležité, abychom našli řešení, které, našle, naj, které eh, tedy bude výhodné eh, pro obě strany. Rád bych vás ujistil, že Bosna a Hercegovina je ochotna eh, učinit všechno, co bude v jejich silách, abychom takové řešení našli. Bude to ku prospěchu celého procesu na závěr mi dovolte, abych eh, tedy eh, přiznal, že co by diplomat, musím říci, že eh, očekáváme, že budou probíhat jednání. My do těch dalších kol jednání vkládáme velké naděje a pevně věříme, jsme přesvědčeni o tom, že najdeme kompromis, který bude přijatelný a uplatnitelný. A Eh, že tedy dospějeme k řešení. Musíme tedy urychlit něco, co se v tuto chvíli ocitlo ve slepé uličce. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji vám, pane velvyslanče, za to, že jste nám představil pozici vaší vlády. A nyní je tedy na čase, abych předal slovo eh, panu eh, Bettinimu, který je naším zpravodajem. Pane Bettini, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, zpráva, o které zde dnes diskutujeme, kvůli svým konkrétním dopadům má omezenou relevantnost jak pro Bosnu a Hercegovinu, tak i pro eh, Chorvatsko. Je ale politicky zásadní, protože se týká zásadních eh, pravidel pro vztahy mezi EU a dalšími zeměmi, které směřují postupně do EU. Bosna a Hercegovina je velmi ohrožená země, zranitelná země, která má vysokou symbolickou hodnotu. Proto jsme šli cestou široké konzultace, usilovali jsme o dosažení nebo dodržení obecných zájmů. Děkuji všem, kteří přispěli, především panu Langardovi a také panu Predovi z AFETu a stínovému zpravodaji Stínovi, Stýrovi a také další stínovým zpravodajům. Jaká byla naše obecná linie? Já bych řekla, že byla dynamická, šlo nám o rovnováhu mezi pozitivním tlakem a přátelským stimulem pro Bosnu, aby se podřídila pravidlům, které přijali všechny ostatní země Balkánu v rámci obchodních dohod s EU a zároveň bylo třeba obnovit strategickou perspektivu Bosny ohledně jeho přistoupení k EU. Bosna nemusí čekat pět let bez hnutí, než udělá další kroky směrem k Evropě. Tak to někteří pochopili, když Juncker řekl, že v příštích pěti letech nebude další rozšíření. Musí okamžitě využít čas v tomto volebním období, aby co nejdříve završila svůj proces přípravy na vstup. A teď přistoupíme k obsahu. Návrh komise mění nařízení 1215 z roku 2009 o výjimečných obchodních opatřeních a tam navrhuje tři věci, které rozhodně nemohou být předmětem diskuse nebo nesouhlasu. Rozšíření preferenčního režimu s balkánskými zeměmi až do roku 2020. Tím se potvrzuje naše politika podpory a stabilizace celého regionu. Za druhé, možnost přerušit tyto preferenční obchodní styky se zeměmi, které se jim těší, kdyby začaly porušovat lidská práva. Klauzula o lidských právech zde má základní, zásadní hodnotu pro Evropskou unii. A za třetí, konečně možnost Černé hory dosáhnout větší kvóty na, vývozu, na vývoz svých vín. Kromě toho komise přistupuje k citlivější otázce, a sice po rozšíření Evropské unie a po přistoupení Chorvatska Bosna a Hercegovina zatím ještě nepřizpůsobila obchodní koncese, které byly uděleny s tím, že by se vzali úvahu ty tradiční obchodní výměny mezi Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem v rámci CEFTA. Kdyby se Bosna, Hercegovina a EU nedohodla na těch obchodních podmínkách, a tak preference pro Bosnu a Hercegovinu díky tomu nařízení 1215 z roku 2009 by byly od 21 ne, od 1. 1. 2016 zrušeny. Kdyby mělo dojít k dohodě, tak by ty preference okamžitě byly obnoveny. Jak vidíte, jedná se o mírný tlak i proto, že hodnota těchto obchodních preferencí byla vyčíslena asi na 3 miliony euro ročně. Produkty, chor, chorvatské produkty vedou k tomu, které mají určitý úspěch eh, u bosenské populace, stojí teď mnohem více kvůli celním poplatkům, kterým podléhají po vstupu Chorvatska do EU. Bosna neuznává, neuznává legitimitu této žádosti, i když eh, velmi poškozuje její ekonomiku. Mně ale připadají dost jasné ty důvody komise přizpůsobení. Bosny a Hercegoviny už bylo přijato všemi ostatními zeměmi v regionu, Makedonie, Albánie, Černá hora, Srbsko a tak dále. To je zvyk, kterým si řídili vztahy v rámci procesu přistoupení k EU. Pokud Evropská unie vyváží určitý objem produktu do Bosny, řekněme ve výši 100, symbolicky, tvoří 27 členů. A když k tomu přistoupí nová země, v tomto případě Chorvatsko, tak z 27 se dostáváme na 28, pokud pořád budeme dovážet ve výši 100 a nebude to přizpůsobeno, tak tím to poškodí celou Unii. Za třetí, komise si myslí, že ta úprava je pouhou fotokopií objemu typologie výměny s Bosnou, ke které docházelo ještě před rozšíření na 28 členů. Jde pouze o to uznat v rámci té dohody mezi Bosnou a Evropskou unii i to, co bylo předmětem tradiční obchodní výměny mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou. Pokud tedy Evropská unie o 27 členech si vyměňovala 100 a pokud tedy Chorvatsko a Bosna Hercegovina si vyměňovali 10, no tak prostě když Chorvatsko vstoupí do Evropské unie, tak nemůžeme zachovat 100, ale musí to být navýšeno na 110, jinak se nám ohrozí rovnováha. Liberalizace určitých typů produktů, které v současné době Bosna chrání ve výměnách s Evropskou unii, to by platilo pouze pro objemy, které už jsou nebo které byly v rámci té tradiční obchodní výměny mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou před vstupem Chorvatska do Evropské unie. Takže nežádáme po Bosně a Hercegovině nic jiného, než to, co už existovalo před vstupem Chorvatska do Evropské unie. Takže to přerušení, které navrhuje komise, vypadá jako dobrý nástroj, jak vyvíjet tlak na to, aby byla dosažena rozumná dohoda ještě další bod, na který jsem odcházel, takový politický bod. Navrhovaný mechanismus dnes více než kdykoliv jindy musí být považován za stimul a za impuls k závazku, spíše než je za nějakou hrozbu sankcemi. Dnes více než kdykoliv jindy, protože se odehrály zajímavé novinky s ohledem na možnost vstupu Bosny a Hercegoviny do EU. Zmínil se o tom i velvyslanec a já mu děkuji za jeho přítomnost tady. Víme, že Bosna a Hercegovina má určité problémy, které se týkají korupce, institucí. Bosna utrpěla přírodní katastrofy a také historické tragédie, ale víme, že Bosna to zvládne, že to může zvládnout a že její lid se s nadějí dívá do Evropy a že chce ošetřovat a pečovat o demokracii a svobodu. Nicméně sami to nedokážou. Když je ponecháme jejich osudu, tak tam bude docházet k vnitřním bojům a také k vnějším tlakům, které jsou v této geografické oblasti už historicky zakořeněny. Takže tady je naše jasná zodpovědnost. Pokud i my chceme zabránit dalším takovýmto dobrodružstvím pro Evropu a proto nám připadá velmi důležitý tento nový přístup, eh, pro který se rozhodla komise ve vztazích s Bosnou, především díky iniciativě vysoké představitelky Mogherini. Tím, že by se obrátila ta pyramida, nežádalo by se okamžitě po Bosně a Hercegovině, aby začala řešit ty nejtěžší věci, to zatím nepřineslo velké výsledky. Naopak musí začít od těch možných kroků, i když jsou důležité a především konkrétní. O tom se diskutovalo na setkání vysoké představitelky s bosenskými zástupci. Proběhlo to na začátku prosince roku 2014 a už to přineslo první výsledek. Jasný dokument, který podepsali společně hlavní lídři této země a zavazují se tam, že okamžitě začnou provádět kroky, které jsou potřebné ke vstupu do EU a že se budou držet principu a hodnot, na nich stojí naše společenství. Tento dokument byl slavnostně schválen včera za přítomnosti Federiky Moderiny, schválili obě komory Evropské, tedy bosenského parlamentu. To je akt, který konečně umožňuje vstup v platnost, definitivní vstup v platnost dohody o přidružení a stabilizaci mezi Evropskou unii a Bosnou. To je rozhodný krok balkánské země směrem k přistoupení k EU. Dnešní naše rozhodnutí o obchodních otázkách tedy musí si uvědomit, že je zde tento měnící se rámec. Já jsem říkal, že tato naše zpráva je stimulem, impulzem právě proto, že může rozptýlit předsudky, které by mohl používat ten, kdo si myslí, že Bosna nedokáže splnit ten strategický cíl, skutečně rozhodující cíl a připojit se k Evropské unii. Ve své zprávě jsem se rozhodl do úvodního ustanovení 7 komise začlenit eh, nutnost vyřešit eh, konflikty s Bosnou způsobem, který bude vzájemně přijatelný. Myslím si, že je také důležité, aby tam byl jasný odkaz na to, že Evropská unie je zavázána jít eh, cestou přistoupení Bosny a Hercegoviny, jak bylo rozhodnuto radou 15. 12. roku 2014. Kolega Preda, a já s tím souhlasím zase, navrhuje, aby ta klauzula o lidských právech byla ještě přísnější a použitelnější. A také chci uplatnit proceduru o, pro přerušení těchto preferencí na základě aktu přenesené pravomoci, pokud nebudou dodrženy podmínky. Jsem toho názoru, že v tomto případě má komise příliš eh, široké pole působnosti, pokud jde o přesná kritéria a posouzení toho, zda ta kritéria pro dodržování preferencí byla dodržena nebo ne. Není to stanoveno v základním aktu, takže to jasně počítá s nějakým subjektivním hodnocením. Pokud jde o pole působnosti tohoto pozastavení, není to tam jasně zakotveno, protože komise může zrušit preference buď všude, anebo jen částečně. Zapojení spolu zákonodárců je důležité, je důležitý jejich dohled. Já si myslím, že výkonné akty by měly být použity tam, kde komise má omezenější prostor pro rozhodování. Tyto podmínky jsou potom eh, pro hodnocení objektivnější. Výbor AFET a pan Preda se vyslovují způsobem, eh, se kterým plně souhlasím. V AFETu v současné době je několik pozměňovacích návrhů, které se týkají lidských práv a také životního prostředí. Já si myslím, že je důležité držet se formulace komise, ale jsem otevřen diskusi v rámci INTA ohledně toho, jak se na to také dívají kolegové z AFETu. Ta zpráva právě teď zahajuje svou cestu. Já vám za chvíli rozdám tu tabulku, kde bude jasně řečeno, jak to bude probíhat na druhém dubnovém zasedání by se mělo hlasovat na plenárce. Na závěr děkuji všem za jejich spolupráci. Znovu připomínám, že ta naše diskuse je velmi delikátní, protože výsledkem musí být konkrétní vyjádření k tomuto navrhovanému textu. Evropa potřebuje uplatnit tento svůj surplus politiky, který je důležitý k tomu, aby se čelilo velkým světovým výzvám, které v této době máme před sebou. Děkuji. Thank you very much and... Děkuji. A nyní tady budou moci promluvit stínoví zpravodajové. Nejprve pan Štýr za EPP. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já přivítal velvyslance Bosny a Hercegoviny a členy mise Bosny a Hercegoviny a rád bych také poděkoval panu zpravodaji za jeho snahu spojit odlišné názory Myslím si, že se mu podařilo předložit vyvážený text, za což mu děkuji. Za PPP mohu říci, že souhlasíme s prodloužením platnosti preferenčních kvót pro země západního Balkánu. Myslím si, že to je správný přístup, protože tím podporujeme tyto země v tom, aby se dále připravovaly na své cestě směrem k evropské integraci. Samozřejmě, že podporujeme i pozměňovací návrhy, které pan zpravodaj navrhuje nebo předkládá, pokud jde o porušování lidských práv a o, pokud jde o změnu eh, z prováděcích aktů na akty v přenesené působnosti. Já si myslím, že to je vhodné opatření a EPP s tím souhlasí. Sdílíme i názor pana zpravodaje pokud jde o to, že Bosna Hercegovina by toto opatření měla chápat jako povzbuzení. Těšíme se na dohodu mezi úřady Bosny a Hercegoviny a Evropskou komisí, která by měla být uzavřena do konce tohoto roku. Alespoň s tím počítáme. Počítáme s tím, že se tak stane před počátkem roku 2016. Pokud tedy Eh, dojde eh, ke změně nebo k pozastavení těch preferenčních kvót, tak je potřeba tedy vzít v potaz vstup Chorvatska do EU, jak eh, tomu bylo v případě dalších zemí v regionu. Například v případě Chorvatska při předešlých kolech rozšiřování EU, například v případě vstupu Slovinska nebo Maďarska do EU v minulosti. Nicméně EPP také podporuje vyvážený přístup, který zvolil pan zpravodaj a který vysvětlil tím, že navrhl, eh, že dodáme úvodní ustanovení, která naprosto jasně vysvětlí, že podporujeme z politického hlediska pokrok Bosny a Hercegoviny na cestě směrem k Evropské unii v tomto smyslu vyznívá i včerejší prohlášení Federiky Mogherini eh, na včerejší akci. Je to samozřejmě eh, pozitivní zhodnocení eh, práce bosenských orgánů. Tyto kroky jsou samozřejmě velmi důležité, velmi motivující. Počítáme s tím, že další kroky budou spočívat v tom, že dojde k úpravě té dočasné dohody pokud jde o naše pozměňovací návrhy, které se chystáme předložit, tak většinou se bude jednat eh, pouze o úpravu formy určitých úvodních ustanovení, nepůjde o změnu obsahu, možná pouze jeden, jedno úvodní ustanovení navržené panem zpravodajem bychom rádi zkrátili respektive bychom byli rádi, kdyby obsahovalo formulaci, eh, která se tolik neváže na jedno konkrétní rozhodnutí rady, protože se domníváme, že eh, toto nařízení se bude Bosny a Hercegoviny týkat delší dobu, to znamená, že by určitě bylo lepší, kdybychom našli nějakou formulaci, která bude více nadčasová. Nicméně, jak jsem naznačil, jsou to pouze formální otázky, které neovlivňují obsah eh, toho návrhy, to znamená, že podporujeme jak návrh komise, tak text zprávy, který předložil náš pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji. Na seznamu stínových zpravodajů mám kolegu Lunce, pak to je tu Oli Ren. Omlouvám se, omlouvám se. Pane předsedo, dovolte mi, abych eh, přečetl zprávu pana stínového zpravodaje jménem EKR. Píše ve své zprávě, že EKR eh, doufá, že nově zvolené instituce v Bosně a Hercegovině využijí příležitosti a oživí eh, evropský přístup, tak aby uzavřeli jednání o změně stabilizační a asociační dohody a e, dočasné dohody po vstupu Chorvatska v platnost, zároveň, že tady tady budou zachovány preferenční kvóty. Pokud jde o pozměňovací návrhy pana zpravodaje, pokud jde o formulaci doložky o lidských právek, tak tam pravděpodobně budeme muset najít kompromisní text e, v souladu e, tedy s návrhem AFED. Pokud jde o pozměňovací návrhy o aktiv přenesené působnosti, tak Pan stínový zpravodaj by rád věděl, jestli ví, jaka, jaký je názor právní služby Evropského parlamentu, jestli to tedy odpovídá eh, článku 290 eh, eh, smlouvy o fungování Evropské unie. To je tedy dotaz našeho stínového zpravodaje pana Lun. Thank you very much and now, uh... Děkuji. A nyní za ALDE promluví paní Šake. Děkuji, pane předsedo. Ehm, Oliren se omlouvá, nemůže být přítomen, to znamená, že já jeho jménem řeknu pár slov. Mnoho toho zaznělo, ale konkrétně pokud jde o doložku o lidských právech a jejich dodržování, tak Oliren eh, navrhuje, abychom se drželi formulace komise, protože je to jasné. Hovoří se tu o systematických, systematickém eh, porušování eh, lidských práv, o vážném porušování Oli Ren tedy chápe, že pan zpravodaj by chtěl eh, zvolit nějakou více pozitivní definici, nicméně eh, s širší definicí by pro Bosnu a Hercegovinu to bylo v praxi ještě obtížnější. To znamená, že Oli navrhuje, abychom se drželi definice, která bude stejná jako u jiných zemí a abychom pro Bosnu a Hercegovinu nevymýšleli něco nového. Pokud jde o úvodní ustanovení 7, eh, tady se hovoří o tom, že bychom měli nalézt řešení. Hovoří se o tom, že Bosna a Hercegovina a EU by se měly snažit o vzájemně přijatelné řešení, které se týká dočasné dohody e, přeshraničního obchodu. Ovšem otázka zní, co vzájemně přijatelné řešení znamená. Znamená to větší flexibilitu ze strany EU, to by samozřejmě mohlo vytvořit precedent do budoucna. Například eh, příště by se to mohlo týkat Argentíny nebo eh, USA. Eh, tyto země by také mohly požadovat novou metodologii kalkulaci v takových případech, kam by to vedlo. To znamená, že pán Ren navrhuje, abychom předložili pozměňovací návrh, který by změní tohoto úvodního ustanovení změnil. Měli bychom tedy to formulovat tak, že Evropská unie a Bosna a Hercegovina se snaží najít řešení nebo něco podobného. Pokud jde o metodologii výpočtu, tak Olira navrhuje, eh, aby se použila metodologie použitelná v jiných případech. Eh, říká, že alternativní metodologie by způsobila nebezpečný precedens vzhledem k dalším zemím a bylo by možno ji použít proti EU. Děkuji. Děkuji. Děkuji velmi srdečně a za GUE. Nikdo. Za zelené. Pan Bišner, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, děkuji mnohokrát také zpravodaji. Především bych chtěl zmínit jeden bod z vaší zprávy v těch odůvodněních. Říkáte, že Bosnu a Hercegovinu chceme podpořit na její cestě v, do Evropské unie. Výslovně vám děkuji za tuto formulaci. Víte, že Bosna a Hercegovina právě včera udělala významný krok v tomto směru. Vy jste sám se o tom zmínil a pan velvyslanec také. Tento krok je určitě dobrý a důležitý, ale prosím, dejme jim trochu času. Myslím si, že tři kola vyjednávání nejsou dostačující. Můžeme prostě jednoduše argumentovat eh, s tím, že ostatní balkánské země s tím souhlasily a Bosna a Hercegovina s tím má teda také souhlasit. Tak to prostě není jednoduché. Poměry jsou jiné. Eh, ekonomika Bosny a Hercegoviny je na dně Víte dobře, že jsou zde silné sociální nepokoje právě kvůli té hospodářské situaci. A proto Bosna a Hercegovina není jako každá jiná balkánská země. Zde jsou opravdu významné rozdíly a ty musí být zohledněny. Na to je zapotřebí času. Tady nemůžeme říci, že tři kola vyjednávání jsou dostačující a teď je konec. Proto vás naléhavě žádám, abychom zde si vzali víc času eh, abychom důvody velice pečlivě zvážili. Mám velká, velké pochybnosti ohledně čísel eh, v ekonomice. Ty tři miliony, to je pro mě velice pochybné číslo. Když se podíváme na exportní a dovozní vývozní situaci, tak se podíváme na jiná čísla, na, dů, na jiné důvody, které jsou uváděny ve zprávách. Prosím, e, nesmíme to všechno měřit e, jedním metrem. Vezměme si na to čas, e, pak je to férové, protože jen, jenom takovým způsobem můžeme dojít k dobrému řešení, které bude uspokojivé pro všechny. Děkuji. Uh, thank you very much from EF. Děkuji za EFDD. Nikoho nevidím, to znamená, že jsme končili kolo stínových zpravodajů. Eh, pan David Martin, prosím. Velmi stručně. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za skvělou práci, kterou odvedl jako zpravodaj, snažil se najít konsenzus mezi frakcemi. Jménem socialistů bych rád řekl, že sdílím obavy pana Réna. Nemyslím si, že bychom měli hledat řešení ad hoc. Já bych se tedy přimlouval za tradiční formulaci doložky o lidských právech a také bych se přimlouval za tradiční metodu eh, výpočtu, kalkulace. Já si tedy nemyslím, že bychom tyto mechanismy měli měnit ehm, Kromě toho tedy chápu obtíže, ve kterých se e, Bosna a Hercegovina nachází, ale nemyslím si, e, že by nějaká e, členská, třetí země pardon, měla mít právo si vybírat mezi členské, členskými zeměmi EU. Pokud připustíme výjimku pro jednu zemi, tak do budoucna hrozí, že některá jiná třetí země zkrátka bude rozlišovat mezi členskými zeměmi EU a e, znevýhodňovat tu, se kterou má problémy. Já si myslím, že bychom tady všechny člensk- e, třetí země měli posuzovat e, stejně. Kromě toho se tedy domnívám, že bychom měli najít nějaké jiné řešení, jak podpořit Bosnu a Hercegovinu. Děkuji. Hlásí se nějaký další poslanec? Nikoho nevidím. Dávám tedy slovo panu Luk za Evropskou komisi. Děkuji, pane předsedo. Rádi bychom poděkovali za velmi dobrou práci, kterou odvedl pan zpravodaj a samozřejmě jsme velmi rádi, že jeho zpráva v podstatě přijímá přístup, který komise zvolila, pokud jde o rozšíř, nebo prodloužení preferencí u zemí eh, ze eh, západního Balkánu. Pokud tedy najdeme dohodu s Bosnou a Hercegovinou, eh, tak to bude velmi dobré. Je to velmi důležitá záležitost. Doufáme, že Eh, se nám podaří takovou dohodu najít, tak aby ty preference nemusely být pozastavovány pro Bosnu a Hercegovinu. Eh, bohužel, jak už v tomto výboru zaznělo, proběhla již tři kola jednání a ani jedno nevyústilo eh, nějaké úspěšné řešení, protože Bosna a Hercegovina odmítla přijmout koncept tradičního obchodu, tak jak to zmínil sám pan zpravodaj. A tento koncept, eh, který pan stravodaj doširoka vysvětlil, je naprosto jednoduchý a eh, je to v podstatě průměr eh, čísel za poslední tři roky. To je základ pro nárůst stávajících kvot. Jak jsem řekl, tento koncept přijali všechny další země západního Balkánu při všech, další, při všech předcházejících vlnách rozšíření EU. Přijali tuto metodologii a já si nemyslím, že bychom u Bosny a Hercegoviny měli přijímat jinou metodologii eh, z důvodu, eh, které tu vysvětlil mimo jiné i David Martin, protože si myslím, že by to vytvořilo nebezpečný precedent pro další kola rozšiřování. Rádi bychom ale zdůraznili, že ustanovení o pos, eh, možném pozastavení preferencí není možno chápat jako sankci uvalenou na Bosnu a Hercegovinu, ale spíše jako na eh, takovou povídku. Eh, kromě toho bych rád řekl, že nechceme, aby došlo eh, k přerušení preferencí pro Bosnu, ale zároveň musíme zmínit, že e, ztráty, které utrpělo Chorvatsko od svého vstupu e, do EU v důsledku e, nepřizpůsobení dohody s Bosnou a Hercegovinou, jsou mnohem větší. Je tedy možno hovořit o 20% poklesu vývozu. Rád bych řekl, že další členové EU jsou tím také dotčeni, například Slovinsko nebo Rakousko. V neposlední řadě mi dovolte, abych se vrátil k tomu, co zmínil pan velvyslanec, sice záplavy nebo další stíživou situaci v této zemi, ale musíme si zároveň uvědomit, že Bosna a Hercegovina eh, velmi intenzivně využívá evropské pomoci. Eh, jsme největším finančním dárcem v Bosně a Hercegovině. Eh, poskytli jsme jí v minulých šesti letech 600 milionů euro a Bosna a Hercegovina Eh, tedy má eh, asymetrický přístup na trh velmi významně. To znamená, že doufáme, že jakmile bude eh, vytvořena nová vláda, tak Bosna a Hercegovina se opět zapojí do jednání, tak aby nedošlo k pozastavení preferencí. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji a nyní se tady dovolím na závěr předat slovo panu zpravodaji, aby mohl tuto rozpravu ukončit. Prosím, máte slovo. Děkuji za pozornost, děkuji za příspěvky do diskuse. Zdá se mi, že obecně podporujete stanovisko, které jsem zaujal v této zprávě. Půjdu bod po bodu. Dát více času Bosně. Ještě máme čas protože nehovoříme o okamžitém přerušení. Hovoříme o přerušení zhruba za rok, takže je ještě čas na to, abychom našli řešení, protože ta diskuse, kterou teď vedeme, je diskuse, která už eh, zvýšila to vzájemné povědomí a už vedla k určitým krokům vpřed. A je zde nové politické klima, které může umožnit, aby bylo dosaženo tohoto výsledku, protože bych nebyl rád, kdyby v té diskusi se ztrácelo ze zřetele to nejdůležitější a abychom se dívali na nějaké detaily. To znamená, abychom se nedívali na měsíc a místo toho se dívali na prst, to už řekl někdo velký přede mnou. V každém případě ty výsledky, které tady máme, mohou už předurčit klima, kde bude větší konsensus a také větší spolupráce, definitivní spolupráce mezi Bosnou a Evropskou unii při řešení tohoto sporu, který řešíme už tak dlouho. Lidská práva. Tam jsem začlenil návrh pana Predy ve smyslu toho, že by zde měl být přísnější charakter tohoto předpisu o dodržování lidských práv. Uvidíme, jak bude probíhat diskuse, jak budou vypadat pozměňovací návrhy. Myslím, že tady můžeme dospět k rozumným kompromisům. A když já hovořím o přijatelném rozhodnutí, o přijatelném řešení, tak tím vlastně přejímám text prozatímní dohody, který je právním základem tohoto našeho nařízení. A přijatelný znamená přesně toto. Potom samozřejmě se to musí ověřit na technické úrovni a z hlediska čísel, ale přijatelný znamená, že nesmíme žádat od Bosny nic než jen sumu těch výměn, ke kterým předtím docházelo s Evropskou unii a těch tradičních obchodních výměn s Chorvatskem. To je pro mě přijatelné. Čísla samozřejmě vyplynou z technické analýzy, která je velmi složitá. A v současné době se mi zdá, že to probíhá pouze neformálně tento výpočet. Já si myslím, že je technický úkol, který si zaslouží svůj čas, ale podle mě ta přijatelná řešení nebo to přijatelné řešení vypadá takto. A konečně ty aktiv přenesené pravomoci, právní služba se na to dívá pozitivně, protože odkazuje na pozitivní stanovisko v podobném případě, který se týkal vztahu mezi Ekvádorem a Evropskou unii. Takže si myslím, a jsem si jist, že můžeme použít tuto cestu, která umožní v některých otázkách více zapojit parlament. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane zpravodaji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra ve 12 hodin, to znamená 25.2. A tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání. Znovu děkuji panu velvyslanci a děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům. Bod číslo 16, následující bod na pořadu jednání je výměna názoru o dohodě o volném obchodu mezi EU a Větnamem s větnamským velvyslancem a s hlavním vyjednavačem EU. Jak si vzpomínáte, vážení kolegové, Evropský parlament přijal usnesení o stavu jednání v oblasti dohody o volném obchodu mezi EU a Větnamem v dubnu roku 2014. Od té doby jednání mezi EU a Větnamem probíhají velmi aktivně. Máme jedenácté kolo jednání, to od 19. do 23. ledna proběhlo tady v Bruselu a příští kolo proběhne v březnu ve Větnamu. Máme tu čest přivítat velvyslance Větnamu, nově jmenovaného velvyslance Větnamu pana Vonga a já ho tímto vítám na zasedání výboru. Je zde také hlavní vyjednavač EU, pan Mauro Patricione. Nejdříve bych rád pozval našeho hlavního velvysle- eh, vyjednavače, vyzval ho tedy k tomu, aby pohovořil o stavu jednání s Větnamem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, jsem velmi rád, že jsem zpět na tomto výboru, abych mohl informovat členy o stavu těchto důležitých jednání. Pane předsedo, s vaším dovolením uvedu ten nejstručnější přehled, připomenu, kde se nacházíme v tom procesu a jak to vypadá s našimi hlavními cíly v tomto jednání, ale velmi rád zodpovím jakékoliv dotazy z pléna. Na úvod bych rád připomněl, že vietnamský premiér Zong minulý rok na návštěvě v Bruselu, kdy se setkal s tehdejším předsedou komise Barosem, se shodli na tom, že jednání dobře pokračují a že obě strany by měly usilovat o ukončení jednání v následujících měsících. Tento termín tedy byl použit a neformálně jsme se s hlavním větnamským vyjednavačem dohodli, že se dáme horizont asi 6 měsíců od té doby. Uvidíme, jak si tedy stojíme a zdá je jednání možné. Bylo velmi jasně řečeno našim větnamským protějškům, že pro Evropu brzké uzavření dohody je důležité, cenné, ale podle našeho tradičního postoje je důležitější v těchto jednáních obsah než rychlost. A s takovou zemí, jako je Větnam, rozhodně nedáme přednost rychlosti před kvalitou. Větnamský protějšek tomu nikdy, proti tomu nikdy nic nenamítal, naopak souhlasil s tímto principem a je i nadále rozhodnut dosáhnout eh, podstatné dohody v této oblasti. Není snadné dosáhnout ambiciozní dohody s rozvíjející se zemí situaci, v jaké se Větnam nachází, ale situace našich vztahů s Větnamem je velmi příznivá. Větnam i nedávno přistoupil k VTO, takže úroveň liberalizace obchodu je poměrně vysoká na rozvojovou zemi a dá se velmi dobře srovnat s většinou sousedů v oblasti Jižní Asie. Větnam provádí domácí obchodní reformy a vede jednání v této oblasti s velmi konzistentním způsobem a jak členové vědí, podle názoru komise je toto nejlepším, nejlepší zárukou úspěšných obchodních jednání. Je velmi těžké mít dobré výsledky jednání, když tato jednání a cíle jednání nejsou v souladu s domácím reformním programem. Takže my doufáme, že toto jednání bude završeno velmi brzy. Pokud jde o proces, naposled jsme se sešli v lednu, jak jste připomněl, příště se sejdeme ve Větnamu v březnu a potom plánujeme, že si uděláme takový přehled s Větnamci, jak si stojíme a jak daleko jsme od konečného výsledku. Musím říci v této fázi, po své poslední konverzaci se svým protějškem, že doufám, že to udělám v rozumně blízké budoucnosti. Omlouvám se, že nejsem přesnější, ale jak víte, pro vyjednavače je velmi nebezpečné stanovit nějaké konkrétní datum. Je to velmi obtížné. Dovolte, abych se stručně zmínil o obsahu tarifní jednání, jednání o obchodování se zbožím. Tam se Větnam ukázal jako vem, velmi ambiciozní. V první tarifní nabídce se země zavázaly, že liberalizují 85 svých tarifů, takže teď jednáme o těch zbývajících 15 a proč není reálné očekávat, že očekáváme, nebo že tady dosáhneme plné liberalizace. Myslíme si, že to ale bude téměř plná liberalizace. Jedná se o rozvojovou zemi. Jak víte, dosáhli jsme téměř úplné tarifní liberalizace s Jižní Koreou a Kanadou, ale z rozvíjející se zemí by to bylo poprvé, co by se nám podařilo dosáhnout srovnatelného výsledku, pokud jde o tarifní liberalizaci. Samozřejmě obě strany budou mít celou řadu senzitivních produktů, ty budou plně zachovány. A zároveň jsme se dohodli, že i u těchto citlivých výrobků uděláme maximum pro to, abychom eh, si vzájemně poskytli smysluplnou míru přístupu na trh. Služby. Závazky GATS ze strany Větnamu jsou velmi kvalitní, Diskuze, kterou jsme opustili před deseti lety, když jsme jednali o přístupu na trh v rámci VTO, tak té se teď vlastně vracíme na bilaterální úrovni. Jde nám o to dosáhnout rozumného zastropení v době, kdy mnoha odvětví ve Větnamu trpí neodpovídající regulací, takže to není snadné. My chceme zachovat eh, v dohodě o volném obchodu schopnost protistrany regulovat, ale v jednáních eh, s rozvojovou zemí je to ještě složitější než s rozvinutými zeměmi, protože musíme také zohlednit omezenou kapacitu našeho partnera regulovat. Zároveň jsme přesvědčeni, že správná pravidla v rámci dohody o volném obchodu mohou povzbudit dobrou regulaci u našich partnerů. Takže tak to vypadá, pokud jde o služby. Investice. Především do oblasti mimo služby, tam Větnam chce také dohnat liberalizaci služeb kterou dosáhl ve VTO. My to chceme dorovnat v bilaterální dohodě. Veřejné zakázky, jak víte, to je velmi důležitá otázka pro Evropskou unii. Větnam je země, která se rychle rozvíjí, má rostoucí potřeby v oblasti infrastruktury a vybavení. Všechny evropské země jsou v tom velmi konkurenceschopné. Zároveň Větnam není členem dohody o vládních zakázkách, nemá žádnou historii mezinárodních jednání v oblasti veřejných zakázek, takže tato část dohody je velmi obtížná. Ale zároveň opakuji, že Větnam je velmi odhodlán. Naši partneři si uvědomují, že je to příležitost, jak zlepšit domácí rámec pro veřejné zakázky s výhodami, které všichni známe, lepších podmínek pro veřejné orgány, větší transparentnosti a možnosti vyhnout se problémům při přidělování těchto zakázek. Obecněji je naše agenda velmi podobná jako v případě jiných zemí, kombinace lepší regulace, spolupráce, ustavení v oblasti transparentnosti a zvláštní aspekt jednání s Větnamem se týká státních podniků. Velmi brzy v jednáních jsme se dohodli na základní filozofii, která je pro nás založena na ustanoveních Evropské smlouvy, že nebudeme zasahovat eh, do vlastnictví podniků vlastněných státem. Budeme dodržovat princip neutrality, který je zakotven ve smlouvě o EU ale budeme se snažit vyjednat bilaterální disciplíny pro chování těchto podniků, když se pohybují na soukromém trhu a konkurují soukromým podnikům. To se se budeme držet filozofie EU v oblasti volné soutěže. Naši větnamští přátelé přijali tuto filozofii a jednání dokazuje, nebo ukazuje, že bude tedy komplikované právě kvůli důležité pozici státních podniků ve větnamském systému, ale já věřím, že budeme schopni i v této oblasti dosáhnout dobrých výsledků. Uzavřeli jsme sedm kapitol z 15 v jednáních. Facilitace cel, Eh, obchod, rozvoj obchodu, generální trans, obecná transparentnost, obecná spolupráce, technický obchod, konkurence a antitrust a klauzule, která se týká odhalování podvodů v oblasti tarifních preferencí. A konečně, pane předsedo, jak víte, už před nějakou dobou jsme uzavřeli dohodu o partnerství a spolupráci s Větnamem, která obsahuje klauzule v oblasti lidských práv a zbraní hromadného ničení. Podle společného přístupu, který je stanoven radou, chceme v rámci FTA vyjednat přemostěvací klauzuly, která naváže na tu existující smlouvu. Před nějakým časem už jsme uzavřeli tedy ten standardní text s Větnamem. Zatím to ještě ale není součástí konečné dohody, ale nemám důvod se domnívat, že bude nemožné to vyjednat s Větnamem, takže musíme být schopni respektovat i v této oblasti společný přístup. Pane předsedu, jak jsem říkal, to je z mé straně všechno a Klidně zodpovím dotazy kolegu. Děkuji, pane Patričone. Také ze strany větnamské ambasády jsme dostali informační dokument. Já se teď obracím na pana velvyslance a s potěšením mu předávám slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté, Děkuji hlavnímu vyjednavači za Evropskou unii za skvělý proslov, který právě pronesl. Já bych k tomu chtěl říct si následující. Vyjednávání o obchodní dohodě mezi Evropské, Evropskou unii a e, Větnamem začala v červnu roku 2012. Chtěli bychom vyjednat komplexní vyváženou dohodu, chtěli bychom posílit vzájemné obchodní vztahy a hospodářské partnerství. Snažíme se tedy dodržovat pravidla mezinárodních obchodních organizací v oblasti investic, ochrany eh, duševního, eh, práva duševního vlastnictví, politiky hospodářské soutěže, udržitelného rozvoje a tak dále. Eh, nicméně si musíme uvědomit, že tu jsou určité rozdíly pokud jde o rozvoj Větnamu, přesto eh, se tedy snažíme o odstranění cel eh, u většiny produktů během sedmi let poté, co dohoda vstoupí v platnost. Pokud jde o služby, tak vyjednávání se snaží dosáhnout toho, aby byl vylepšený přístup na trh, pokud jde o služby a abychom tedy šli nad rámec stávajících závazků VTO pro obě strany. Pokud jde o státní zakázky, tak obě strany aktivně vyjednávají, aby eh, zajistili nové obchodní příležitosti pro obě strany, ale zároveň zohlednili zvláštnost eh, veřejných politik. Eh, dohoda o volném obchodu by měla zajistit efektivnost při ochraně práv duševního vlastnictví, včetně uznávání e, zeměpisných označení, měla by podporovat obchod mezi oběma stranami. Rozhod, rozhodnost obou stran při e, vyjednávání vedla k tomu, že pokrok byl dobrý. Kromě těch hlavních kol jednání se konala ještě jednání na okraji eh, mezi tím a myslím si, že se tady podařilo dosáhnout pokroku v celé řadě kapitol. Během nedávné návštěvy Větnamu eh, nebo větnamského vicepremiéra v Evropské unii v říjnu loňského roku Větnam a EU opět zdůraznili, že čas, včasné uzavření dohody o volném obchodu je velmi důležité. Pan Barozu a větnamský premiér se kromě toho shodli eh, na směru, eh, kterým se bude ubírat eh, jednání o nevyřešených otázkách v nadcházejících několika měsících. Větnam se tady bude snažit o to, aby se jednání o stále otevřených otázkách urychlila. Intenzivní program práce byl tedy schválen a my se snažíme o to, abychom dosáhli eh, ambiciozního a vyváženého výsledku, tak jak eh, si to přece vzali obě strany. Eh, dohoda o volném obchodu by tedy měla <clears throat> podpořit investice, e, udržitelný rozvoj a zároveň tady by měly být dodržovány mezinárodní standardy a dohody, měla by být zaručena vysoká míra ochrany. Je velmi důležité, aby obě strany e, chránili e, nebo dodržovali pravidla v oblasti ochrany životního prostředí a pracovního práva, které platí v dotyčném dotyčné legislativě. Dohoda o volném obchodu by tedy měla napomoci tomu, abychom eh, efektivně prováděli veškerá práva, která je potřeba aplikovat eh, v souladu s prohlášením Mezinárodní organizace práce o základních práv Větnam Eh, tedy přijal celou řadu úmluv Mezinárodní organizace práce a eh, i nadále se snaží ratifikovat ty dohody, které zbývají, ty úmluvy eh, MOP, které zbývají. Budeme tedy i nadále navzájem spolupracovat v této oblasti. CSR, společenská zodpovědnost obchodníků, to je další téma, které obě strany chtějí řešit, na, které, na kterém chtějí spolupracovat. Chceme si vyměňovat informace, příklady dobré praxe, te, chceme si vyměňovat technické e, údaje a pomáhat si ve vzdělávání. Jde například po, o pokyny OECD pro nadnárodní podniky, uh, eh, umlova MOP, pokyny pro nadnárodní podniky a sociální politiku. Z velkého pokroku eh, tady ještě bude muset být dosaženo, aby dohoda byla uzavřena a aby tedy obsahovala vysoké standardy, které by byly ku prospěchu obou stran, eh, podniků i občanů na obou stranách. Očekáváme, že to bude dohoda, která tedy přinese výhody jak pro EU, tak pro Větnam a pečetí pozitivní vývoj směrem k udržitelnému vývoji Větnamu. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval Evropskému parlamentu všem zúčastněným stranám, které pomáhají Větnamu jako rozvíjející se zemí, zemi při vyjednáváních s Evropskou unii pokud se jedná o takto důležitou dohodu. Děkuji. Děkuji vám, pane velvyslanče. Dříve než se tedy obráním na jednotlivé poslance, tak předám, eh, nebo bych rád poznamenal jednu věc. Delegace eh, výboru pro zahraniční obchod pojede do Větnamu v druhý týden v Dubnu. Rád bych se tak, taky obrátil na hlavního vyjednavače pana Petry Čioneho a požádal tedy o e, písemnou formu e, dnešního briefingu. Myslím si, že to bylo velmi důležité a bude také velmi důležité, e, abychom měli takovou tu informaci, až naše delegace tedy bude mít oficiální jednání ve Větnamu. Za to tedy předem děkuji a nyní tedy předám slovo stálemu zpravodaji což je náš místo předseda pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo vaše eh, excelence, pane velvyslanče, vítejte, vítám také hlavního vyjednavače. Budu velmi stručný, protože nemáme mnoho času a já bych eh, rád eh, ponechal čas na diskuzi. Všichni víme, že tato dohoda o volném obchodu má zvláštní význam, protože pokud bude úspěšně uzavřená, mohla by sloužit jako vzor také pro další země jihovýchodní Asie. A z hospodářského hlediska bych rád upozornil na to, že minimálně dvě třetiny eh, celkového větnamského vývozu eh, pochází eh, z výrobního průmyslu. Evropská unie je druhým nejvýznamnějším hospodářským partnerem Větnamu, to znamená, že to bude mít tedy výhody pro obě strany. Tato dohoda bude prospěšná pro obě strany jednání. Sledujeme velmi pečlivě za naši takzvanou monitorovací skupinu a i nadále tak budeme činit. Jak nás informoval pan hlavní vyjednavač, dosáhlo k, do, došlo k velkému pokroku v mnoha otázkách, především pokud jde o cla obchod se službami a v dalších oblastech. Samozřejmě, že v tuto chvíli se nacházíme v závěrečné fázi vyjednávání, to znamená, že se na stůl dostávají ty nejobtížnější otázky. Nicméně situace eh, je taková i obvykle. Ty věci, které nejsou zvlášť jednoduché, jsou zkrátka vyjednávány na konci Nicméně jsem i nadále přesvědčen o tom, že se nám podaří dodržet eh, původní časový rámec a plán. To znamená, že bychom mohli uzavřít jednání v první polovině tohoto roku a celý ratifikační proces bychom mohli začít hned následně. V tomto roce nás čeká mnoho důležitých eh, dat, která se stanou milníky na cestě tohoto eh, jednání, eh, vyjednávání dohody o volném obchodu. Eh, mimo jiné půjde o výročí znovu sjednocení z Větnamu. Byla zmíněna delegace, která pojede do Větnamu na počátku dubna. Všichni víme, že Větnam velmi ctižádostivě vyjednává i o dalších obchodních dohodách s dalšími zeměmi, například Tichomoří, a v neposlední řadě se snaží podepsat novou dohodu o volném obchodu s Ruskem. A já si myslím, že i to by nás mělo povzbudit v tom, abychom tedy co možná nejrychleji postoupili v těchto jednáních a dovedli k úspěšnému konci. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Budeme i nadále pracovat monitorovací skupině a budeme eh, tedy těsně zapojeni do posledních fází jednání. Doufáme, že Evropské komisi se podaří je dovést k úspěšnému konci. To znamená, že se podaří úspěšně vyjednat těch několik málo zbývajících problematických bodů eh, a že tedy budeme v roce 2015 moci pokračovat dál. To je tedy za mě, tolik za mě eh, na úvod a děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď se obracím na stínové zpravodaje. Za PP Frank Proust. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě Vítám pana velvyslance, je nám potěšením, že vás můžeme přivítat zde ve výboru INTA a já vám přeji hodně štěstí ve vaší nové funkci. Všichni zde můžeme konstatovat, že byla odvedena opravdu dobrá práce, jak ze strany našeho hlavního vyjednavače, tak i z větnamské strany. Jsme teď v cílové rovince, zbývá vyřešit jen pár detailů a jak říkal náš stálý zpravodaj, možná jsou to ty nejsložitější otázky. Jedna z věcí je, zda skutečně můžeme dodržet ten harmonogram, který jsme se stanovili to druhé pololetí roku 2015. Já vím, že my tady chceme dodržet tuto lhutu, která nám připadá důležitá. Já mám dvě otázky nebo dva takové bloky otázek právě k těm detailům, které nám ještě působí určité problémy. Nejdříve otázky licencí pro alkohol, protože víme, že ve Větnamu je nový systém licencování od roku 2013 a hrozí, že vytvoří bariéry pro dovoz a prodej eh, dováženého alkoholu. Takže jak vypadají diskuse na toto téma, jaké jsou hlavní výsledky? A zajímalo by mě, zda větnamská vláda se zavázala, že vyřeší tento problém ještě před ukončením jednání. A druhý blok otázek k sanitárním a fitosanitárním kontrolám. Máme dostatečné záruky, pokud jde o zdravotnické a fitosanitární kontroly že budou dodržovány evropské standardy. My víme, že byly referencí v tomto jednání Obrací se na nás celá řada našich výrobců, především z oblasti akvakultury, s otázkami v této oblasti, takže kde byste nám to mohli ještě trošičku objasnit. Potom já budu mít to štěstí, že 6. až 10. dubna pocestuji s delegací INTA do Větnamu a bylo by zajímavé vědět také, jak dopadne to příští kolo jednání, které proběhne v březnu ve Větnamu. My se určitě budeme snažit dosáhnout co nejrychlejšího uzavření této dohody, která, jak opakuji, nám připadá velmi důležitá v rámci našich obchodních vztahů. Děkuji. A nyní paní Moska, SD. Děkuji. I já děkuji panu velvyslanci i hlavnímu vyjednavači za tuto ilustraci, která znovu dokazuje, jak je důležitá ta dohoda sama o sobě a dohoda jako vzor pro eventuální zahájení jednání s dalšími zeměmi v této oblasti. Já mám pár velmi rychlých otázek, i protože máme málo času. První se zaměřuje na vzájemné propojení tohoto jednání a dalšího jednání které v současné době zaměstnává Větnam v jiné oblasti světa. Ať už jde o načasování tohoto jednání, protože víme, že americká administrativa v této době je velmi zaměstnána právě tímto jednáním, takže jaký to může mít dopad na zpomalení jednání s Evropskou unii a také na ten model, který se snažíme prosadit, protože víme, že i v tomto případě je zde tlak ze strany Spojených států, aby některé kapitoly byly podobnější. A my jsme na to velmi citliví, protože například kapitola o IPR a zeměpisném označování původu. Pokud jde o citlivé výrobky, které zde byly uvedeny, tak eh, Evropa může určitě říci, že úplné otevření trhu s některými produkty může být kritické, třeba rýže. Ale jsou zde i další podobné produkty a já se ptám, jaká jsou konkrétní opatření, která přijímáte nebo hodláte přijmout, aby toto otevření, toto úplné otevření, především u těchto kritických eh, produktů proběhlo postupně. Poslední otázka se týká veřejných zakázek z toho návrhu, který jsme měli. Jsme věděli, že se jedná o otevření veřejných eh, zakázek eh, pouze v oblasti Hočiminu a Hanoje, pouze u těch dvou městských oblastí. Takže by mě zajímalo, jestli je to pořád takto, anebo zda se uvažuje o postupném otevření i pro zbytek země. Děkuji. Děkuji. Za Alde paní Šáke. Děkuji, pane předsedo. Já vítám pana velvyslance a zástupce komise. Mariel de Sarnes je naší stínovou zpravodajkou. Já tady uvedu její názory. Myslíme si, že jednání s Větnamem by měla být uzavřena na konci tohoto roku, jak oznámila Evropská komise, a musíme se ujistit, že to bude vyvážený díl pro obě strany. Musí zajistit větší vzájemnost, pokud jde o přístup k větnamským státním zakázkám. Musíme také dosáhnout lepšího uznávání evropských označení původu, především pokud jde o alkohol a také zde musí být uplatňována stejná pravidla, pokud jde o původ. Pokud jde o ratifikaci obchodní dohody, tak musíme zajistit, že budeme mít ambiciozní a dobrou dohodu ve prospěch obou populací. Větnam v současné době rozvíjí svou ekonomiku, která roste podle Světové banky o 5 ročně ale je to tedy pořád ještě rozvojová země a jakákoliv dohoda by měla mít pozitivní dopad na rozvoj této země a na její lid. Rozhodně bychom neměli zanedbávat otázku nedostatečného respektu lidských práv v této zemi. Budou zde ustanovení o lidských právech v kapitole o udržitelném rozvoji, ale musíme také dohlednout na to, že to bude skutečně vymáháno. Dialog o lidských právech by mohl monitorovat tuto implementaci a měl by do těchto diskusí zapojit i parlament. Možná bychom mohli vyslat pozorovatele na tento dialog o lidských právech. Také musíme slyšet od komise, jak chce řešit otázku lidských práv v zemi, která pořád ještě není dořešena. Musíme chránit a prosazovat lidská práva i v rámci našich dohod o volném obchodu. Brzy vydáme také eh, své stanovisko ke stížnosti dvou eh, občanských organizací, které se stěžují na to, že komise neprovedla hodnocení dopadu eh, této dohody a my bychom měli vzít toto rozhodnutí v potaz. Děkuji. Za GUE? Ne. Za zelené? Zdá se, že také ne. Další poslanci? Nejdříve naše kolegyně paní Rodriguez. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve já chci poděkovat panu velvyslanci za to, že přišel. E, vítám ho, přeji mu hodně štěstí v jeho funkci a vítám zde i jeho tým a vítám zde i našeho hlavního vyjednavače. Chci na úvod připomenout, že vztahy EU s Větnamem se od roku 1995 posilují. Tehdy jsme za španělského předsednictví podepsali první dohodu o spolupráci mezi EU a Větnamem. Větnam má zvláštní zájem o určité národní produkty, především regionální produkty, právě z mé oblasti. Týká se to takových věcí jako obuv, textil, rýže, a také keramika. Ráda bych se připojila k otázce, která zde zazněla z úst paní Moska. Jaká budou přijata opatření pro produkty, které jsou velmi citlivé a které budou vystaveny úplnému otevření? Jaké budou mechanismy kompenzace, jaké budou termíny, jak se budete snažit vyvážit adekvátním způsobem výsledky této dohody? A také bych ráda odkázala a požádala bych komisi o vysvětlení, o více informací na webových stránkách, pokud jde o výsledky a pokrok po každém kole jednání. Já si myslím, že musíme mít maximální informace v této oblasti. A pro pana velvyslance mám dvě velmi konkrétní otázky. Za prvé, jaké ambice a jaké očekávání mají větnamští občané a větnamští podnikatelé, pokud jde o posílení obchodních a hospodářských vztahů s Evropskou unii. A za druhé, ze zkušenosti, kterou máme v oblasti obchodních dohod a jejich uplatňování v praxi, si myslím, že strategie komunikace která nejen dává k dispozici informace, ale také zdůrazňuje výhody pro obě strany dohody, jak pro podnikatele, malé a střední podnikatele i jejich protěžky v Evropské unii, že jim ukazuje možnosti, které otevírá tato nová dohoda. Já si myslím, že je důležité, abychom dospěli k dohodě, v tom časovém horizontu, který jsme si naplánovali, aby to byla dobrá dohoda, ale zároveň je důležité, abychom udělali všechno v rámci naší zodpovědnosti, aby tato dohoda přinesla prospěch co největšímu počtu lidí. Protože už od první chvíle jsme přemýšleli o tom, jak tyto informace poskytneme co největšímu počtu příjemců, a to jak ve Větnamu, tak i v EU. Děkuji. Děkuji. Připomínám všem, drazí kolegové, že nám dochází čas, takže teď se ještě ptám poslanců, zda si chce někdo jiný vzít slovo. Pokud ne, tak zde zaznělo pár otázek a já se nejdříve obrátím na komisi. A potom na vás, pane velvyslanče, takže nejdříve pan Patričone, prosím, zodpovězte od otázky. Thank you very much, man. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být co možná nejstručnější. Pokud bych něco vynechal nebo nebyl dostatečně podrobný, tak samozřejmě to uh, mohu potom vyřešit bilaterálně. Rád bych se nyní vrátil k těm otázkám, propojení s Azánem, tak jako tom hovořil pan Zahradil a další, absolutní ano, ano, bude to model pro, nebo vzor pro další uh, dohody se státy Azánu. Máme dohodu s Singapurem, což je země, která je z těch velkých azijských zemí nejrozvinutější. Kromě, nyní tady vyjednáváme eh, s Větnamem, který je, pokud jde o rozvoj na opačné straně spektra, rozvoj je působivý a já si myslím, že mezi tyto dvě dohody v podstatě eh, umístíme všechny ostatní. Samozřejmě, že eh, tady bude potřeba dalších stavebních bloků, dalších eh, dohod o volném obchodu, tak abychom ten rámec vyplnili. Budeme tady celý vývoj pečlivě sledovat. Uh, propojení s TPP musím říci, že naši vietnamští přátelé jsou velmi nároční. Chtěli by obě dohody eh, ukončit co možná nejdříve a využívat nebo těžit z obou dvou. Já <clears throat> tedy vím, že mají problém s kapacitami, nevyjednávací tým eh, za větnamskou stranu eh, je tedy pod velkým tlakem, nicméně se snažíme vyjednávat na obou frontách, zatím se, jsme nemuseli zpomalit jednání. Já samozřejmě souhlasím, očekával bych to. Viděli jsme takovou situaci i v jiných zemích, které mají mnohem rozsáhlejší kapacity než Větnam. To znamená, že musím vyzvihnout výkon Větnamu Myslím si, že Větnam má naprosto jasný plán, jak eh, tedy eh, tyto dohody zapadají do celkové strategie vlády a tohoto plánu se drží. Jsou tu samozřejmě konkrétní otázky, například byla zmíněna ta zeměpisná označení. Já si myslím, že na dohodě mezi EU a Kanadou jsme ukázali, že můžeme vyjednávat o vysoké míře ochrany zemědělských označení pro naše výrobky, ale zároveň ponecháme dostatečnou pružnost, flexibilitu pro naše partnery, tak aby si eh, chránili vlastní obchodní zájmy eh, vztahy s dalšími zeměmi, aby se tedy eh, účastnili jednání o TPP. Singapury, Kanada jsou stranami jednání, podobně i Chile. To znamená, že Eh, tu máme účastníky jednání TPP, kteří jsou na tom podobně jako my a já nemám pochybnosti o tom, že Větnamci nebo větnamská strana dosáhne stejného výsledku. Eh, citlivé výrobky. Dovolte mi, abych uvedl dva příklady toho, jak k takovéto otázce přistupujeme. Eh, rýže, to je očividně citlivý produkt. My tedy nechceme liberalizovat cla v oblasti rýže, zároveň je to tak, že tu existují techniky, díky nímž dosáhneme rozumného přístupu na trh, ale zároveň tedy udržíme určitý limit v tom smyslu, kolik rýže tedy eh, se může vyvážet, tak abychom chránili domácí trh. Vietnam je velmi důležitým vývozcem rýže. Budeme muset najít rovnováhu mezi skutečností, že je to citlivý produkt pro Evropu a musíme tedy zároveň zajistit rozumný přístup na trh. Jinak bychom se ptali, proč by Větnam měl mít zájem o uzavření dohody. Další citlivé výrobky, například hovězí, vepřové maso, eh, tady, tady čelíme podobných, podobným obtížím a podařilo se nám eh, dosáhnout vyváženého řešení, které možná není dokonalé, ale je přijatelné pro obě strany. Pokud je o textilní výrobky, tak to je úplně jiné. Eh, tady, tady je ochota přijmout plnou liberalizaci za podmínky reciprocity a za té podmínky, že tady hovoříme o větnamských výrobcích. Já si myslím, že v tomto výboru jsme hovořili o tom, že Vietnam eh, tedy eh, se toho bude držet, pokud nepůjde o čínské výrobky eh, v Evropě. Pokud jde o práva původu, já si myslím, že to samozřejmě bude klíčová otázka v jednáních. V tuto chvíli nemáme řešení. Já si myslím, že Vietnam dosáhl pokroku, přijali zásadu dvojí transformace, co by Eh, tedy pravidlo původu, tak jsme to požadovali my a v tuto chvíli řešíme to, jaké možnosti jsou, aby větnamský textilní průmysl se mohl transformovat a aby se tedy eh, aby přestal být eh, závislý na dovozu z Číny. Ta vyjednávání nejsou vůbec jednoduchá, Musím říct, že to nepochybně bude jedna z posledních otázek, kterou uzavřeme, ale zároveň můžu konstatovat, že na obě strany jsou rozhodnuté, že chtějí nějaké řešení nalézt. Pokud jde o konkrétní otázku týkající se licencí eh, pro alkohol. Eh, to vyplývá ze závazku eh, Větnamu ve VTO. O tom, takto o tom vyjednáváme a nechceme tedy znovu otvírat závazky, o kterých jsme jednali v rámci VTO. Chceme tedy přesvědčit větnamské partnery, aby umožnili svůj, aby změnili svůj režim tak, aby tedy dodrželi tyto závazky. Je to velmi komplikované. Větnam má určité obavy, pokud jde o boj proti podvodu, pokud jde o zdanění těchto výrobků. Jsme ale přesvědčeni o tom, že se jim podaří tyto problémy vyřešit, aniž by tedy to, se to dotklo obchodu. To znamená, že to je další diskuze, eh, která v tuto chvíli eh, probíhá. Standardy SPS rád bych tedy připomněl tradiční pozici komisy, že tedy eh, v obchodních dohodách o těchto standardech nevyjednáváme. My v obchodních dohodách vyjednáváme o praktických možnostech, o praktických způsobech, jak tedy eh, ulehčit aplikaci standardů a podobně je tomu i v případě Větnamu. Samozřejmě, že eh, pokud jde o tyto standardy, máme s Větnamem určité problémy. Samozřejmě, že to souvisí s hospodářskou situací v této zemi, eh, s možnostmi regulačních orgánů, eh, s jejich kapacitou <laughs> a možnostmi zvládat tuto práci. Máme velmi intenzivní program, který se snaží posílit kapacity Větnamu na tomto poli a budeme ji nadále podporovat v tom abychom Větnam v této, eh, budeme i nadále pokračovat v tom, abychom Větnam v, eh, v tomto bodě podpořili. Ale nebudeme nic eh, měnit na standardech SPS. Pokud jde o veřejné zakázky, tak v tuto chvíli tedy vyjednáváme jako závazcích na národní úrovni, tak na evropské úrovni. A tato vyjednávání se daří. Neříkám, že jsme naprosto spokojeni v tuto chvíli, ale musím říci, že to vypadá, že ta, tyto závazky se budou týkat celého Větnamu. Kromě toho se snažíme vyjednávat o e, závazcích na e, podnárodní úrovni, na regionální úrovni. Větnam v této souvislosti prokázal e, flexibilitu, pokud jde o Hanoj a Ho Chi Minh. Snažíme se tedy přesvědčit Větnam, aby tuto flexibilitu rozšířil i na další provincie, a, provincie ale tato jednání zatím probíhají. Konečně, konečně pane předsedo, otázka lidských práv a e, hodnocení jejich dodržování. E, naše politika v oblasti odhadu dopadů e, v různých, v různých aspektech vztahu, včetně lidských práv, se neustále vyvíjí. Měli jsme vyjednávací mandát pro Větnam, ale nemohli jsme tedy provést odhad dopadů ex post. Zároveň jsme si vědomi toho, že e, jsou tu velké obavy mnoha lidí v Evropě, v tomto parlamentu, v občanské společnosti ve členských státech a společně s komisářkou Malstromovou přemýšlíme o tom, co můžeme učinit pro to, abychom tady zaměřili pozornost na otázku lidských práv, především pokud jde o vyjednávání s Větnamem, jak jsem řekl. v dohodě o partnerství a spolupráci máme doložku o lidských právech. Je to také propojovací doložka s do, eh, dohodou o volném obchodu. Eh, vedeme tedy dialogu, vidíme, jaké nástroje bude možno v této souvislosti využít, tak abychom eh, Větnamu i nadále pomáhali při zlepšování situace lidských práv. A na závěr informace a dokumenty a otázka, která k tomu byla položena Parlament dostává pravidelné zprávy o kolech jednání. Je to stejná zpráva, kterou zasíláme i členským státům. Eh, to znamená, že je to zpráva, která je co možná nejlepší a která vás co možná nejdřív informuje o tom, co se eh, tedy při jednáních stalo. Budeme se i nadále snažit eh, parlament informovat o těchto jednáních, tak abychom tedy Eh, ulehčili další postup a naši kolegové určitě budou rádi v kontaktu s kolegy z parlamentu, tak abychom zjistili, jak nejlépe můžeme poslancům Evropského parlamentu být nápomocní. Děkuji. A nyní se znovu obracím na vás, vážený pane velvyslanče. Eh, můžete krátce odpovědět na otázky, které tu formulovali členové výboru. Děkuji. Děkuji, děkuji za vaše otázky, některé z nich jsou velmi dobré a myslím si, že hlavní vyjednavač Evropského parlamentu už většinu z nich eh, zodpověděl. Ale já bych rád eh, některé z nich přece ještě zdůraznil. Znovu bych vám chtěl říci, že Větnam jedná o dohodě s volným obchodem, o volném obchodu s celou řadou partnerů, jak už říkal pan Zahradil. TTP se Spojenými státy i s dalšími partnery. Blížíme se závěru tohoto procesu, doufáme, že ve velmi blízké budoucnosti bude tato dohoda z USA podepsána a také jednáme, nebo už jsme dokončili jednání s velkými partnery, jako je Korea. Víte, Korejská republika je velmi důležitým obchodním partnerem pro Větnam, takže tam jsme také úspěšně zakončili jednání s nimi v minulém roce. A také jednáme s eh, celní unii Ruska, Kazachstánu a Běloruska, také s Japonskem a Čínou a Indií a dalšími partnery. Takže teď se zaměřujeme na TTP a dohodu o volném obchodu s EU. Máme zkušenosti z jednání s důležitými partnery Větnamu, takže proto jednáme zároveň s celou řadou zemí a zkušenosti, které máme s jedním partnerem, by nám mohly pomoci i v jednání s dalšími partnery. Myslím si, že je pro nás velmi důležité, jako pro rozvojovou zemi, právě takovýto postup. Když se podíváte na země ASEANu, tak Evropská unie ukončila jednání pouze se Singapurem. Singapur to je velmi rozvinutá země mezi členy ASEANu, ale Větnam je druhou zemí. Takže proto říkám, že Větnam je velmi důležitým obchodním partnerem celé řady zemí na světě. A Větnam je také velmi proaktivní v regionální ekonomice. A další věc, kterou bych rád zdůraznil, je ta, že se vždycky díváme na Evropskou unii jako na jednoho z nejdůležitějších obchodních partnerů Větnamu. Když se podíváme na údaje o vzájemném obchodě z minulého roku, tak to číslo dosáhlo 35, 36 miliard eur. A očekáváme, že pokud bude tato dohoda přijata, tak obchod mezi oběma stranami každý rok vzroste o 15 až 20 A to chce větnamský národ a větnamské podniky a větnamský stát skutečně vidět. Je to pro nás důležité. Je pro nás důležité zachovat udržitelný růst Větnamu. Cíl, který jsme si stanovili, pokud jde o růst, je 6% ročně. Minulý rok větnamská ekonomika vzrostla o 6% i přes problémy, které souvisejí se zpomalením světové ekonomiky, i s problémy v domácí situaci a tak dále. Evropská unie zaujala první místo ve vývozu do Větnamu, ale minulý rok USA už zaujali čtvrté místo. Evropská unie se stala druhým trhem pro Větnam. Ale bude-li uzavřena dohoda o volném obchodu, tak se Evropská unie zase dostane mezi hlavní partnery Větnamu. Pokud jde o některé konkrétní otázky, které zde zazněly na tomto zasedání ze strany poslanců Evropského parlamentu, tak bych vám rád řekl, že rozhodnutí o alkoholu už bylo diskutováno i na veřejnosti, protože, jak víte, ve Větnamu jsme velmi slavní kvůli spotřebě alkoholu. Spotřeba piva ve Větnamu je taková, že jsme první mezi zeměmi ASEANu. Každý rok spotřebujeme pivo v hodnotě 3 miliard eur. Pouze tedy pivo. Pokud jste někdo byli ve Větnamu, můžete potvrdit, že tam máme všechna piva. Belgická, česká, německá. Pivo se velmi pije v naší zemi. A alkohol je jeden z hlavních důvodů, proč k nám dochází k dopravním nehodám. Když jsme slavili nový lunární rok eh, před deseti dny, tak eh, jsme dosáhli rekordního počtu dopravních nehod právě kvůli spotřebě alkoholu. V těch, eh, za těch devět dní prázdnin zemřelo na silnicích více než 300 lidí. A velkým důvodem k tomu byla konzumace alkoholu. Takže alkohol to je otázka, která je velmi diskutována na vládě i na veřejnosti. Další věc, lidská práva. Jak pan hlavní vyjednavač už říkal, věnujeme této otázce velkou pozornost. Vedeme dialog o lidských právech s celou řadou zemí, včetně USA, Evropské unie a dalších zemí. Situace v oblasti lidských práv v naší zemi se zlepšuje rok od roku. To uznávají i mezinárodní organizace. A minulý měsíc v lednu jsme uzavřeli čtvrté kolo dialogu mezi Větnamem a Evropskou unii o lidských právech. Ta skupina Větnamců, která přicestovala do Evropy, navštívila Berlín, berlínské vězení. To byla tedy součást toho dialogu o lidských právech a To poslední kolo dialogu o lidských právech mezi Větnamem a EU bylo poměrně pozitivní. Já souhlasím s vámi, že musíme zvyšovat povědomí o potenciálních výhodách dohody o volném obchodu mezi EU a Větnamem, co by to mohlo znamenat pro podniky i pro lidi na obou stranách, především ve Větnamu. My jsme si plně vědomi této důležitosti a vynakládáme velké úsilí na to, abychom publikovali výsledky a pokrok, kterého bylo dosaženo v průběhu jednání s Evropskou unii, abychom přesvědčili nebo abychom informovali občany a především tedy podniky aby na to byli připra- připraveni. To je velmi důležité, protože v některých částech naší země podle posledních průzkumů spousta lidí, spousta podniků vůbec neví o těchto výhodách, neví o tom pokroku vyjednavačů u vyjednavacího stolu, u jednacího stolu. Takže musíme zesilovat eh, propagandu v této oblasti a musíme zvyšovat povědomí lidí, především podnikatelů, Musíme informovat o pokroku vyjednavačů, který je pro nás velmi důležitý a doufáme, že podnikatelé budou připraveni na to, aby využili těch šancí, ale aby se postavili i těm výzvám, které budou vyplývat z dohod o volném obchodu s našimi partnery. A vy jako poslanci Evropského parlamentu chcete také poskytnout podporu naší zemi, která je rozvíjející se, země, rozvíjecí se zemí a je pro nás Evropská unie velmi důležitým partnerem. Děkuji, pane velvyslanče, a vám přeji hodně úspěchu. A na závěr pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Já jen poděkuji našim stínovým zpravodajům za jejich aktivitu a pomoc a také ostatním kolegům, kteří se zapojili do debaty. Rád bych poděkoval hlavnímu vyjednavači i jeho týmu a v neposlední řadě také jeho excelenci, panu velvyslanci. Je to náhoda, že předtím, než vystoupil tady, navštívil i mou zemi takže my jsme si vyměnili i vzpomínky z jeho mládí na naši zemi, takže doufám, že budeme velmi brzy dále komunikovat a budeme v naší monitorovací skupině dále sledovat tato jednání. Děkuji. Uh, thank you very much, dear colleagues. I... Děkuji, milí kolegové. Nyní tady musím uh, přednést jednu věc. Tento bod jsme Eh, uzavřeli, je to na vás. Máme 40 minut a máme ještě dva body. Eh, pokud si myslíte, že to zvládneme, pokud ne, tak ten poslední bod eh, na programu odložíme. To jsou tedy dvě možnosti. Nejprve máme bod číslo 17, což jsou vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejná soukromé investice v zemích mimo EU. Je to tedy první výměna názorů na, tom, toto téma a máme mezi sebou pana zpravodaje, je to pan místo předseda výboru, pan Zahradil. Chápu to tak, že tato zpráva by měla Eh, osvětlit používání eh, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a já v tuto chvíli předávám slovo našemu panu zpravodaji, aby přednesl pár poznámek na úvod. Děkuji, pane předsedo, já vaše poznámky beru velmi vážně. Beru si k srdci to, že máme pouze 40 minut na dva body, to znamená, že se pokusím být co možná nejstručnější. Je to tedy první pracovní dokument, který by mohl sloužit jako základ, jako výchozí bod eh, pro zprávu z vlastního podnětu Jmenuje se to vnější dopady obchodní investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU. Stručně řečeno se snažíme analyzovat možnosti a potenciál takzvaných modelů PPP, to znamená partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Snažíme se tedy podpořit podniky eh, sídlící v EU v hospodářských aktivitách mimo evropský trh. Dokument je rozdělen na šest částí, hlavních šest, šest částí. Samozřejmě, že nemusíme PPP definovat, protože uh, Myslím si, že všichni vědí, o čem víme, bez ohledu na to oficiální definici. Nevím, jestli tady jsou všichni s tímto konceptem 100% spokojeni, nicméně se domníváme, že především na některých trzích, na těch rozvíjejících se trzích mimo Evropskou unii je takové, takovéto schéma poměrně užitečné a že se v jeho rámci mohou dobře angažovat evropské podniky a mohou tak pronikat na tamnější trhy. A to především, pokud jde o e, konkrétní věci, je to druhá e, část, to znamená infrastrukturu v oblasti dopravy, vytváření veřejných ekologických zařízení a tak dále. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že se samozřejmě chceme soustředit hlavně na rozvíjející se trhy mimo Evropskou unii. Míra růstu soukromých podniků, respektive rostou tu nůžky, které se otevírají mezi růstem soukromých podniků a veřejného sektoru. To znamená, že eh, tady eh, je potenciál pro rozvoj základní infrastruktury a systémy PPP by v tomto ohledu mohly sloužit jako nástroj pro to, aby se podpořila a zlepšila eh, tato situace a aby se tady podařilo vytvořit potřebnou infrastrukturu. Bod 3. Tady popisujeme konkrétní země, které se zvlášť angažují v podpoře tohoto konceptu PPP a zmiňujeme i některé mezinárodní dohody a plány eh, orga, mezinárodních organizací na podporu PPP. Bod 4 modelová kritéria a zásady, modely kritéria a zásady. Tady se snažíme roz, eh, rozdělit PPP na dvě hlavní kritéria nebo kategorie, to znamená institucionalizované PPP a smluvní PPP eh, v závislosti na tom, jakým způsobem jsou uzavřeny a financovány. A kromě toho E, tu jsou ještě detaily o tom, jak tedy vypadají konkrétní typy PPP, ať už spadají pod první nebo druhou kategorii. V této části také najdete hlavní zásady, na které bychom se měli soustředit a které bychom měli dodržovat v PPP, například transparentnost, e, poměr mezi vloženými penězi a získanou hodnotou, odpovědnost, férovost. Možná, že nejdůležitější částí eh, toho původního pracovního dokumentu eh, to eh, jsou body 5 a 6. Tady najdete krátký popis toho, jak Implementace systému PPP mimo EU může vytvářet pracovní místa e, pro e, evropské podniky, především pro malé a střední podniky z EU. A jde také o to, jak výzvy, které vyplývají z těchto e, schémat, je tedy možno řešit. Rád bych zdůraznil, že v tuto chvíli se snažíme zohlednit veškeré žádosti a iniciativy, které se týkají změny stávající legislativy EU, to znamená stávajícího právního rámce. E, nicméně e, konkrétně e, to není náš úkol, snažíme se pouze využít stávajícího právního rámce pro to, abychom koncept PPP podporovali, abychom ho tedy propagovali na trzích mimo EU. Opět tu tedy najdete popis některých konkrétních úkolů, před kterými stojíme. Doufám, že se nám e, podaří o tomto tématu konstruktivně diskutovat, tak abychom to mohli zasadit do kontextu dalších evropských politik, především těch, které se týkají rozvojových aktivit EU ve třetích zemí a také se velmi těším na naši společnou diskuzi a doufám, že se nám podaří dospět k vzájemné dohodě, která nám umožní vytvořit velmi eh, kvalitní zprávu z vlastního podnětu. Děkuji a na úvod je to z mé strany všechno. Děkuji, pane eh, místo předsedo. Eh, když diskutujeme o PPP, tak si myslím, že jedním z nejdůležitějších hráčů je Evropská investiční banka. Máme tu vedoucí divize pro, pro, divize pro eh, eh, financování projektu a PPP. Máte slovo, vážená paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také Evropskému parlamentu za to, že Evropskou investiční banku pozvalo na, pozval na eh, tuto rozpravu. Já tady přednesu prezentaci, kterou vám poskytnu a pošlu e-mailem. E, mám tu pouze několik málo kopií, to znamená, že se omezím na klíčové body, které jsem si připravila. PPP, nebo že začnu jinak, stále více e, rozvíjejících se trhů e, mimo EU využívá nástroje PPP pro eh, poskytování základních infrastrukturních služeb. Jsou odhady, které hovoří o tom, že poptávka eh, po infrastruktuře, která v rozvojových zemích není uspokojena, činí eh, bilion ročně. To je skutečně obrovská částka a my se snažíme eh, tuto propast překlenout a nikdy se to nepodaří toliko z rozpočtu vlád. To znamená, že právě PPP jsou takový způsob, jak eh, tedy přispět eh, k posilování infrastrukturních kapacit mimo rozpočet vlády. Několik zemí se tady o PPP snaží již mnoho let. Pionýrem je tomto ohledu Brazílie, Chile, Čína, Indie, Mexiko a Turecko. To jsou tedy ty země, těch prvních šest zemí, pokud jde o největší množství projektů. E, e, velké množství projektů je v Číně, podobné je to v Brazílii, v Turecku. Mnoho zemí Eh, tedy používá PPP vnitřně na svém trhu. Pokud jde o investory, eh, Čína, Brazílie, Indie, Španělsko a Turecko, to jsou ti nejdůležitější investoři, investoři v rámci PPP. Proč vlády využívají PPP? Eh, jde o to, aby se tedy uvolnily rozpočtové zdroje a aby se také zrychlilo budování infrastruktury. V některých rozvojových zemích totiž trvá velmi dlouho, než se například postaví silnice, energetická infrastruktura, dodávky vody a tak dále. To znamená, že eh, pokud eh, to vláda deleguje na soukromého investora, tak to někdy probíhá eh, mnohem rychleji a efektivněji. A kromě toho je ta výsledná infrastruktura a poskytované služby mnohem kvalitnější. Eh, s velkým zájmem jsem si přečetla pracovní dokument. Já si myslím, že je to kvalitní dokument, ale eh, je to pouze pracovní dokument, to znamená, že tady není žádná právně, právně závazná definice PPP. V každém případě je to dlouhodobý smluvní vztah mezi eh, soukromým sektorem a sou, mezi veřejným sektorem a soukromým investorem. Jde o e, služby v rámci infrastruktury. E, smluvní strana tady, e, nebo soukromý subjekt jako smluvní strana tady provede nějaké plnění a za to dostane odměnu. To je tedy popis PPP. A nyní za vládní stranu je potřeba, aby tedy zorganizovala výběrové řízení, tak aby získala toho nejlepšího investora, který e, dotyčný projekt realizuje za nejnižších nákladů a e, Kromě toho je potřeba, aby to předem financovala, protože PPP znamená, že ten e, soukromý investor to musí financovat předem a také na sebe bere velké riziko. Když tak činí, a když potom také provádí plnění v souladu se smlouvou mezi soukromým a veřejným eh, subjektem, eh, tak eh, se mu tyto investice vrátí. Samozřejmě, že je potřeba, aby ty investice probíhaly ve spravedlivém konkurenčním prostředí, musí tu fungovat mechanismus pro řešení sporů a také jasný daňový systém. Já si myslím, že klíčový pojem je jistota. Je potřeba, aby ty, ti soukromí investoři mohli poskytovat své služby v jistém stabilním prostředí. To znamená, že potřebují také stabilní politické prostředí bez překážek eh, pro přímé zahraniční investice, tak aby mohli eh, dividendy vracet do země svého původu a pokud se ten projekt ukončí, tak také musí dostat eh, kompenzaci. To je také velmi důležité. Evropská investiční banka tady má důležitou roli, má také dlouholetou zkušenost s realizací PPP většinou v Evropské unii, ale také mimo Evropskou unii. A v loni Evropská investiční banka financovala 16 projekt eh, za 3,5 eh, milionu euro. Eh, v průměru si myslím, že financujeme zhruba 10 projektů PPP za rok a Většinou se to týká energetiky, ale důležitá je také voda a doprava. Já si myslím, že tyto tři sektory eh, tedy hrají důležitou roli a jsou také dostatečně zdůrazněny v pracovním dokumenty, dokumentu. Ehm, jakou přidanou hodnotu má PPP pro evropské podniky? Musím říci, že v řadě projektů, které podporujeme, eh, tady podporujeme evropské investory, ale kromě toho také eh, podporujeme evropské smluvní partnery. V loňském roce, uvedu vám příklad, v loňském roce jsme eh, financovali eh, farmu větrných elektráren eh, ve severní části Keni. Byli jsme tady největším subjektem a podařilo se nám tedy skombinovat různé nástroje, které máme v rámci Evropské investiční banky k dispozici. Eh, nepůjdu do detailu, ale v každém případě to byla kombinace různých nástrojů, které máme k dispozici v rámci našeho mandátu z Kotonu. A tím jsme tedy podpořili Eh, dodavatele, zařízení Vesta, Siemens a další evropské podniky. To znamená, že takto to v těch projektech vypadá a myslím si, že to je dobrý způsob, jak evropské podniky mohou těžit z takovýchto projektů. A nyní, jaká je tady přidaná hodnota EIB? My podporujeme politické cíle EU podporujeme ty projekty stream, to znamená, že vládě můžeme poskytnout technické poradenství, tak aby eh, tedy mohla PPP vůbec realizovat, aby mohla realizovat konkrétní projekty PPP. Kromě toho zajišťujeme, aby ty projekty byly eh, v pořádku z právního, ekonomického hlediska. Eh, také zajišťujeme to, aby ty projekty aby tady to zadávání projektů za, za vládu eh, bylo transparentní. Poskytujeme i finanční výhody, protože jsme schopni levně půjčit peníze za dobrých podmínek a eh, také máme velmi dlouhé lhuty eh, splatnosti, 15 až 20 let nebo někdy ještě více. A kromě toho kombinujeme naše půjčky s granty EU, s finančními prostředky EU, tam, kde to ten projekt vyžaduje. Eh, například tedy jsme se eh, zavázali, že v jednom projektu doplníme finanční eh, prostředky, které potom po realizaci bude možno využít i jinak. Snažíme se tedy kombinovat různé nástroje. A nyní jednu poznámku o země Středomoří, e, Blízký východ. Tady máme e, zvláštní nástroj pro přípravu projektů, který jsme vytvořili společně s Evropskou komisí. Vložili jsme do toho 15 milionů euro a musím říci, že jsme tedy hlavním partnerem, ale spolupracujeme také s dalšími evropskými partnery, například Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a dalšími partnery se zemí EU. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznila, že evropské podniky předevš- potřebují především to, aby se odstranily překážky pro přímé zahraniční investice, pro eh, to, aby se dividendy mohly vracet zpátky do zemí eh, původu, potřebují mít, potřebují mít jistotu, pokud jde o smlouvy, potřebují mít konzistentní daňové prostředí a jak jim v tom můžeme pomoci. Za EIB Eh, tady eh, můžeme především pomáhat vládě v tom, aby takovéto stabilní a spolehlivé prostředí pro PPP vytvářela, ale zároveň tady můžeme vylepšovat celkový rámec, regulační rámec, tak, abychom pomáhali eh, společně s aspekty vytvářet PPP. Musím říct, že naše práce není vždycky jednoduchá, protože je to tak, že stále více zemí eh, se, jak víte, eh, utíká eh, k tomu, že se tedy jedná o místní obsah, pokud tedy dochází k výběrovému řízení. Takové, takovou tu otázku tedy řešíme například v Jižní Africe. Vláda tady zahájila velký program v oblasti obnovitelných zdrojů energie a v každé fázi toho řízení samozřejmě eh, zvyšují požadavky na místní prvek, což je samozřejmě problematické pro nás jako EIB, protože my zase musíme splňovat evropskou směrnici a byli bychom rádi, kdyby vláda a dotyčná země tedy eh, získaly za ty peníze co možná nejlepší plnění. Je to tedy diskuze, kterou eh, musíme vést s těmito zeměmi. Naštěstí je to tak, že eh, eh, v oblasti PPP je to velmi časté a bohužel nám to brání v tom, abychom ty projekty častěji financovali. To je všechno z mé strany a velmi se těším na naši společnou diskuzi. Eh, Děkuji. Dostaneme tuto prezentaci ještě v její původní formě a teď prosím ještě komisi, aby přednesla velmi krátké shrnutí. Děkuji, děkuji pane předsedo, velmi stručně. Především děkuji za tuto velmi důležitou iniciativu. Členské státy EU mají dlouhé zkušenosti s PPP, ale některé státy se teprve začaly dívat na to, jaké výhody to může přinést. Toto uspořádání je velmi důležité, protože v situacích nedostatku veřejných financí využití soukromého kapitálu a soukromého managementu může být velmi užitečné pro investice, především do infrastruktury. Evropské podniky jsou velmi konkurenceschopné, pokud jde o projekty PPP, takže to může být důležitá obchodní příležitost ve třetích zemích. Naše podniky Mimo ovšem čelí velké konkurenci, konkurenci ze strany podniků, které se pohybují ve velmi chráněném protektivním eh, prostředí, konkurenceschopné, nebo tedy konkurenční trhy, ty by se zaměřovaly tedy hlavně na přínosnost těchto produktů, těchto projektů je velmi důležité vyjednat podmínky pro přístup na trh na základě nediskriminace a je třeba, aby PPP byly zahrnuty do mezinárodních dohod, eh, tam, kde jsou zahrnuty veřejné zakázky. Pokud jde o nové kompetence v oblasti investic, tak PPP to je jasná oblast, eh, kde se můžeme zamyslet nad důležitými synergiemi, protože máme příležitost eh, nejen vyjednat přístup na trh pro investice, ale můžeme také hovořit o ochraně o ochraně aktiv těchto evropských podniků, jakmile už působí někde venku kvůli těmto projektům PPP. Děkuji a teď se obracíme na stínové zpravodaje, nejdříve tedy EPP. Queria, naturalmente, nesta primeira troca de pontos de vista, agradecer ao relator o envio atempado do. Děkuji této zprávě bych řekl, že je zde příležitost lépe proskoumat tuto otázku díky skvělé bibliografii, která je zde k dispozici. Jen velmi stručně tři připomínky. První připomínka se týká toho, jak důležitá je definice partnerství soukromého a veřejného sektoru. My hájíme definici, která by byla mezinárodně uznávána a která zahrnuje poskytování služeb na jedné straně, budování infrastruktur, ale na druhé straně zahrnovalo by to také strategické partnery ze soukromého sektoru při vypracování projektu, aniž by došlo k privatizaci. Takže přejeme si globální partnerství, rovné partnerství, spravedlivé, ať už jde o rizika nebo zodpovědnosti, které, které vyplývají z těchto partnerství. V tomto smyslu se domníváme, že bychom měli analyzovat to, co vypracovala třeba Světová banka, OECD, OSN, EIB a tak dále. To by podle našeho názoru mohl být dobrý začátek. A potom je třeba zahrnout tato ustanovení do všech dohod o volném obchodu, Týkalo by se to investic, přístupu ke státním zakázkám, v dohodách uzavřených se třetími zeměmi nebo se skupinami třetích zemí, dohody, které jsou v současné době vyjednávány, anebo dohody, které by byly projednávány znovu. Víme, že evropské podniky mají velké know-how v oblasti eh, partnerství PPP e a mohly by tedy se na tom velmi úspěšně podílet. A potom je důležité zajistit vzájemnost, pokud jde o otevření trhu. Evropská unie a EPP brání tento základní pilíř evropské obchodní politiky. Jedná se konkrétně o pozitivní zájemnost, pozitivní reciprocitu, takže neuzavírat naše trhy těm, kteří zavírají své trhy před námi, ale rozhodnout se pro všechny, všechny vnější trhy, pokud jde tedy o veřejné zakázky. Jak víte, investice, přístup k veřejným zakázkám, to je součástí společné hospodářské politiky, společné obchodní politiky Evropské unie, politiky, která chce usnadnit přístup na trh, zajistit eh, právní jistotu, vytvořit eh, stabilní prostředí, aby bylo možno uzavírat tato tzv. soukromoveřejná partnerství. Já si myslím, že tento návrh zprávy z vlastního podnětu se snaží podporovat tvorbu těchto partnerství ve třetích zemích a podle našeho názoru je to velmi důležitý první krok při tvorbě evropské politiky v oblasti investic. A na závěr já nepochybuji, že tímto způsobem zahájíme nová no, obchodní partnerství a zajistíme tím zapojení malých a středních podniků a tím eh, vytvoříme eh, zaměstnanost a také zasáhneme rozvoje technologií a tak dále. Děkuji paní Rodriguez za SD, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěla na úvod poblahopřát zpravodaji tomuto návrhu dokumentu, který nám předkládá za tu skvělou biografii. Tady souhlasím s tím, co říkal můj předřečník. A chci také poblahopřát EIB, protože je pravda, že celá řada těchto projektů PPP by byla nemožná, kdyby EIB nepřinesla své zkušenosti a svou schopnost financování. Takže vám děkuji za vaši práci. Já souhlasím se zpravodajem v tom, že je nutné posílit právní rámec, ve kterém se vytvářejí tato partnerství PPP, vzhledem k tomu, jak obrovskému nárůstu došlo především v posledních letech v této oblasti. Já jsem byla na ministerstvu své země téměř tři roky zodpovědná za dopravní infrastruktury v pozemní dopravě a viděla jsem, že PPP velmi reagovaly na změny podmínek a bylo třeba také dát impuls novým projektům. Myslím si, že tyto zkušenosti je možno využít. Můžeme se pokusit diskutovat o tom, jaká byla má zkušenost a já si myslím, že je můžeme využít k tomu, abychom zlepšili budoucnost především tedy v těch třetích zemích, což je tedy předmětem této zprávy. Chci říci, že PPP není vždy nejlepší odpověď ani z hlediska udržitelnosti, ani rovnováhy mezi kvalitou a cenou veřejné služby. Myslím si, že je velmi důležité začít eh, správným výběrem těch nejadekvátnějších projektů, aby ta spolupráce PPP byla adekvátním nástrojem. Myslím si, že využít PPP jako alternativní prvek k tomu, aby se snižoval státní dluh, eh, tak to je velká chyba. Protože můžete udělat velkou chybu, že poskytujete službu, postavíte infrastrukturu, která nakonec bude mnohem dražší pro občany nejen této generace, ale všech generací v budoucnu. Na druhé straně si myslím, že je velmi důležité definovat velmi dobře rizika. V dokumentu se o tom hovoří, riziko konstrukce a potom riziko poptávky, riziko disponibility a tak dále. V krizi, kdy klesá poptávka, tak je potom jasné, že podniky tato rizika nechtějí nést, i když jsou předem definována. A potom eh, zde vznikají spory s tou státní administrativou nebo s tím veřejným orgánem, který byl za tuto zakázku zodpovědný, takže je důležité, aby tato rizika byla dobře definována, aby zde byla rovnováha mezi tím, které riziko nebo jaké riziko musí nést soukromý sektor a mezi tím, jaké záruky musí poskytnout stát, nebo tedy ten veřejný partner. Myslím si, že je velmi důležité, aby zodpovědný orgán za tu službu, která je poskytována v tomto systému, měl lidské zdroje, které budou eh, dostatečné a také schopné k tomu, aby mohli dobře vypracovat, navrhnout toto partnerství PPP, aby potom mohl dobře monitorovat poskytování této služby a potom je důležitý také dobrý systém ukazatelů, které umožní občanům jasně ukázat eh, bilanci skládat účty a postihnout eh, ty podniky, které neplní podmínky, když byly stanoveny pro poskytování této služby. Abychom adekvátně podporovali PPP ve třetích zemích a především, eh, především v rozvíjejících se zemích, eh, kde je větší očekávání růstu, kde už máme podepsány důležité obchodní dohody, tak tam musíme usilovat o soulad mezi tím, co hájíme, jako principy aktivity a podnikatelského chování a sociální zodpovědnost podniků, našich podniků, aby se adekvátně plnily tyto principy. A konečně, aby skutečně se malé a střední podniky mohly účastnit, tak musíme být realističtí. Ve velkých projektech se vyjadř, vyžaduje takový objem financování, že k tomu malé a střední podniky nikdy nemohou mít přístup. Takže buď se posílí spolupráce mezi velkými a středními podniky, aby byly společně součástí toho partnerství PPP, anebo tento systém je těžko dostupný pro malé a střední podniky. Takže máme-li zájem, aby naše podniky, které jsou z 95% malými a středními podniky, aby se do toho zapojovali, tak musíme hledat systémy financování a systémy také spolupráce s těmi velkými, aby vytvořili póly, které skutečně budou schopny uh, poskytovat služby v tomto směru. A ještě jedna věc, chtěla bych také zdůraznit, že podle našeho názoru, podle nás socialistů, máme za to, že partnerství PPP nikdy nemůže znamenat privatizaci eh, zisku, které vyplývají z poskytování veřejné služby, zatímco ta veřejná strana nese riziko. To je další věc, kterou musíme zajistit eh, a jednoznačně eh, uprecizovat, protože je to součástí našich hlavních principů. Není možné, aby se privatizovaly zisky a aby se socializovaly eh, ztráty a rizika. Myslím si, že je to velmi důležité téma, které navíc v rámci růstu, ke kterému musí docházet i mimo naše hranice, musíme pomoci a musíme využít tohoto nástroje, který by navíc sloužil také k rozvoji třetích zemí, aby tam byly adekvátní podmínky pro to, aby to nebyl nevyvážený prvek mezi veřejnou zprávou a podniky, které poskytují služby. Děkuji. Uh, thank you very much on behalf of... Uh, Děkuji. Jménem Alde, náš stínový zpravodaj, prosím, máte slovo. Paní Charanzová, děkuji. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za práci, kterou na této zprávě odvedl. Budu velmi stručná, omlouvám se předem, že musím odejít hned po té, co promluvím, protože máme zasedání koordinátorů IMCO, které se koná ve stejnou dobu, ale pojďme se vrátit k pracovnímu dokumentu. Pro mě jsou PPP velmi důležité důležitým a e, potenciálním zdrojem pro evropské podniky. Pokud jde o rozvojové PPP, je to způsob, jak evropské podniky mohou pomoci e, ve světě. Podle mě musí být právě toto hlavní těžiště zprávě. Přijali jsme silná, práva, silná pravidla týkající se eh, tedy veřejných zakázek, to se týká PPP, je to kompetence výboru IMCO a mohu vás ujistit, že jsme v této věci velmi aktivní a že tedy zajišťujeme to, aby ta pravidla dobře fungovala. Nicméně si myslím, že ve výboru pro zahraniční obchod bychom se měli soustředit na to, jak tato pravidla a zásady rozšířit za naše hranice a jak tedy podpořit příklady dobré praxe, které se eh, zavedly. Evropské podniky musí mít stále lepší přístup do PPP a eh, všechny pokusy je nějak blokovat eh, musí skončit. Pokud jsou problémy s evropskými investicemi, tak musíme mít způsob, jak investice evropských podniků chránit. V oblasti rozvoje jsou PPP efektivním způsobem, jak investovat finanční prostředky z EU a zároveň podporovat naše priority a být v souladu s našimi politikami. Větší evropská angažovanost při rozvoji PPP by eh, tedy eh, doplnila projekty EU a členských států a umožnila by eh, tedy a rozvoji evropského rozpočtu. Kromě toho si myslím, že pro výbor pro zahraniční obchod by bylo velmi zajímavé, kdybychom vyhodnotili dohody o volném obchodu a jejich provádění, pokud jde o PPP. Myslím si, že by bylo velmi zajímavé, kdybychom viděli konkrétní možný dopad eh, na poli PPP a kdybychom případně zjistili, jaké překážky to jsou a které překážky musíme eh, řešit. Děkuji vám, pane předsedo, a těším se na další práci eh, na Eh, tomto poli. Bohužel bez mikrofonu. <laughs> Uh, eh, pan Christopher Fjellner eh, na minutu. Myslím si, že význam PPP dostatečně vysvětlil jak pan zpravodaj, tak zástupkyně EIB. Já si myslím, že jsou velmi důležité právě v oblasti energetiky a vody. Je jasné, a já si myslím, že EIB to řekla naprosto jasně, že musíme chránit investice a že tady potřebujeme stávající bilaterální eh, investiční dohody a je také potřeba, aby tu byl mechanismus pro řešení sporu. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom jako výbor, eh, když tady pracujeme na Eh, legislativě pro řešení sporů, tak abychom si tedy uvědomili, že PPP jsou na jedné straně eh, důležité, ale nemůžeme zároveň říct, že chceme ochranu investic nebo řešení sporů, eh, protože to je zkrátka pokrytecké. Ale rád bych tedy od Evropské investiční banky věděl jednu věc, buď teď nebo písemně. Pochopil jsem, že tu jsou situace, kdy EIB, e protože ty nástroje jsou tak Eh, důležité, požaduje eh, existenci bilaterálních dohod, eh, které obsahují mechanismy pro řešení sporů, pokud tedy chce ty projekty financovat. Rád bych se zeptal, jestli je to pravda, protože pokud tomu tak je, tak je pro nás velmi důležité to vědět, protože je to celá řada členů výboru, kteří se chtějí zbavit těchto nástrojů a těch bilaterálních obchodních dohod. To znamená, že já se ptám, jaký dopad by to mělo na fungování bilaterálních obchodních dohod. Eh, Hovořilo se o tom, že by se například energetika, energetické služby nebo v, uh, služby uh, v oblasti uh, dodávek vody vyňaly z ochrany investic a z mechanismu řešení sporů. To znamená, že bych se chtěl zeptat, jak, uh, jaká je tady možnost financování těchto projektů, které podporují rozvoj a které tedy vytváří energetickou infrastrukturu a infrastrukturu v oblasti vody v rozvojových zemích uh, ve světě. Rád bych tedy požádal tlumočníky, aby nám dali ještě tři minuty. Pokud by se tak stalo, tak bych měl možnost eh, oslovit Evropskou investiční banku a požádat paní König, aby tedy během jedné minuty odpověděla na tuto otázku, protože to byla přímá otázka. Já si myslím, že to není otázka na mě osobně, Eh, zeptám se tedy právníků v EIB. V každém případě my jako EIB eh, působíme na základě různých dohod, například v eh, Africe působíme na základě dohody v Kotonu a já ve své práci tedy to chápu tak, že v rámci dohody z Kotonu je stanovena povinnost vlády to znamená, že tu jsou určité smluvní povinnosti. Já osobně nikdy tedy neřeším na této úrovni bilaterální investiční dohody v těch projektech, protože eh, jde o eh, dohody vlád pro ty konkrétní projekty. Extrémně důležitý, důležité jsou tedy dohody, ke kterým se vlády zavážou a také investoři se k ním eh, zavážou a jde eh, o ty tu projektovou dokumentaci. Nicméně bych byla raději, kdybych mohla tuto otázku ponechat našim právníkům, kteří na to eh, poskytnou konkrétní odpověď. Děkuji. A na závěr této rozpravy bych rád požádal pana zpravodaje, eh, aby se ještě jednou chopil slova. Děkuji, pane předsedo, mám velkou radost, že máte o to téma zájem. Děkuji vám také za diskuzi. Eh, bylo velmi pěkné slyšet, že tento nástroj nezanedbáváte a velmi se těším na další naší spolupráci. Po dnešní úvodní eh, debatě jsme zkrátka vykopli míč na hřiště a doufám, že se nám tedy postupně podaří dospět eh, k velmi kvalitní zprávě a eh, kvalitelnému kompromisu. Děkuji, tím jsme tedy ukončili bod 17 našeho dnešního programu, bod 18. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval Evropské komisi eh, za dnešní spolupráci, protože se vyjádřila několikrát. Kromě toho bych se rád eh, omluvil, protože konkrétně bod 18 musím odložit na některé z příštích zasedání. Eh, je zřejmé proč. Omlouvám se za to, že jsme to nestihli a odkládám bod číslo 18 na další Eh, na některé další zasedání našeho výboru. Eh, bod číslo 19, různé, vypadá to, že nikdo nic nemá. Bod číslo 20, příští zkuze 18. března a 19. března tady v Bruselu. Děkuji vám za pozornost a tím zasedání končím.